Guten Morgen. Dobré ráno. Milé kolegyně a milí kolegové. Vážené dámy a vážení pánové, vážení hosté. Dovolte mi, abych zahájila zasedání a abych vás z celého srdce přivítala. Je to poprvé v tomto roce, myslím, tedy abyste se nedivili. nedivili. Já zde budu moderovat volbu předsedající, předsedy a ten úřad mi připadl proto, že jsem takzvaná nejdéle sloužící poslankyně v tomto výboru. Tedy zasedání jsem zahájila a konstatuji, že je tady dost kolegyň a kolegů, takže budeme moci volit. Budeme volit předsednictví. Budeme volit předsednictví a budeme pokra- postupovat budeme tak, že začneme novým předsedou. Prosím o návrhy. Mr. Bílem. Eh, děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, velice eh, rád navrhl pana Malcolma Harbora, aby se stal předsedou našeho výboru IMCO. Myslím si, že není potřeba ho někomu představovat v této eh, místnosti. Pracuje v našem výboru již celá léta a vždy se velice angažoval eh, v oblasti vnitřního trhu během posledních dvou a půl let. Skutečně dokázal, že je naprosto skvělým předsedou výboru. Chtěl bych využít tuto příležitosti, abych mu také poděkoval za tu skvělou práci, kterou udělal během eh, naší první poloviny funkčního období a doufám, že bude pokračovat. Děkuji. Danke, Bílan. Děkuji, pane Bílane. Jak vidíte podle potlesku, tak jste zvolil správná slova. Prosím, jsou nějaké další návrhy? Není tomu tak. V takovém případě konstatuji, že další návrhy nejsou a tím pádem přejdeme k volbě. A protože máme jenom jednoho kandidáta, tak je možné, pokud není, nejsou žádné další návrhy, tak to učinit aklamací. Domnívám se, že s tím budete souhlasit, Půjde to také rychleji. Tedy, milé kolegyně, milí kolegové, kdo je pro Jsou to v zásadě skoro všichni. Přesto se musím zeptat, je někdo proti, zdržel se někdo? Není tomu tak. Tady milí Melkomu, jste zvolen, srdečně vám gratuluji a přeji vám hodně, hodně úspěchů pro příští dva a půl roku. A prosím, abyste se ujal svého místa a své funkce. ladies and gentlemen. Dámy a pánové, vlastně přátelé, kolegové, děkuji vám, děkuji vám za projevonou důvěru. Eh, děkuji vám za to, že jste mě opět zvolili a chtěl bych poděkovat také Baravře Vajlerové za to, že předsedala té první části. Myslím si, že odvedla obrovskou práci nejen pro tento výbor, ale pro celý parlament. Velice se těším na naší spolupráci Eh, vzhledem k tomu, že máme velice intenzivní program, eh, který nás čeká během příštích 18 měsíců, máme obrovské množství nových zákonů, bude potřeba, abychom pracovali velice intenzivně a abychom svou práci dobře eh, organizovali. Vím, že kolega Tarampopoulos také na tom pracuje. Kromě toho, že bych vám chtěl poděkovat všem za to, za, za vaši podporu mě jako předsedové, ale vlastně i celému našemu výboru. Dovolte, abych poděkoval obzvláště srdečně koordinátorům. Eh, Jürgen Kreutzmann eh, bohužel už není v tomto výboru, eh, bude teď v jiném výboru. Zde pracoval jako koordinátor a můj kolega Bílen a Denis také nahradil pana Šantafilidisem s elegantním způsobem, ale i jemu bychom měli poděkovat za práci, kterou odvedl během posledních rok, dvou a půl let. Dnes odpoledne budeme mít vý, eh, schůzi koordinátorů eh, na které budeme hovořit o eh, své strategii pro příští období a budeme hovořit také o tom, jak bychom mohli ještě dále zlepšovat svou práci a skutečně produkovat výsledky, že jsou zásadní. Ještě bych vám chtěl všem poděkovat za spolupráci na všech těchto úkolech. Kromě toho eh, vítám eh, také eh, ty, kteří následují na webu. Jsme velice rádi, že se na náš jednání na internetu dívá stále více lidí. Teď budeme pokračovat. volbou eh, do dalších eh, funkcí. Budeme eh, volit místo předsedu tohoto výboru. Mám tady čtyři kandidáty, kteří byli nominováni různými politickými skupinami. Přečtu jich jména. Za prvé je to paní Erika Kobeles, EPP, dále potom paní Benedikt Venus z SAD, dále pan Trematera z EPP, který bohužel je dnes nemocný. Eh, doufám, že se bude zdravý. A potom je tady zástupce z SND. Eh, všechny tyto eh, nominace tedy přišly od politických skupin. <clears throat> Má někdo nějaké další návrhy na další kandidáty do těchto funkcí? Ne, v tom případě dovolte, abych prohlásil, že všichni místopředsedové byli zvoleni. Uděláme to opět aklamací a nebo potleskem, protože na čtyři funkce máme čtyři kandidáty. Již teď bych eh, jim chtěl eh, poděkovat za to, že se ujeli této funkce. Dovolte, abych přizval všechny zvolené místopředsedy a místopředsedkyně, aby přišli zde sem na podium. Pane předsedo, děkuji. Děkuji vám za to, že jste to tak rychle všechno zorganizoval, ale dovolte, abych řekl, že pan Trematera se omlouvá, bohužel tady dnes nemůže být, ale velice se těší eh, na eh, tuto svou funkci. Jak víte, jsem skutečně velice rád, že máme takto silný tým místo předsedou, protože, jak víte, místo předsedové eh, sehrávají mimořádně významnou úlohu nejen v tom, že eh, řídí eh, často tyto schůze, ale také proto, že se aktivně zúčastní práce na celé řadě konkrétních projektů. Velice se těším na spolupráci s nimi během příštích dvou a půl let. Dobrá tedy. Ehm, myslím si, že teď po volbách můžeme přejít eh, k vlastnímu programu. Ehm, myslím si, že již jste dostali celou řadu prezentací, eh, které eh, si prostudujeme na začátek jednání o těchto věcech. Kromě toho bych se chtěl zmínit i o tom, že zítra ehm, budeme hovořit Eh, o zprávě paní Gebhartové, která se týká přístupu k bankovním službám. Myslím si, že k tomu budeme mít velice důležitou diskusi. Je to projekt mimořádně důležitý a je velice důležitý hlavně pro náš výbor. Kromě toho jsem velice rád také, že eh, že máme svůj zpravodaj eh, IMCO, který vychází v trošku novém formátu Eh, I ten je k dispozici v rámci eh, vašich složek. Eh, vím, že Joyner teď je šéfredaktorem, také do toho nejvíc přispívá do toho zpravodaje. Chtěl bych mu velice poděkovat, protože eh, to je vlastně pro něj práce navíc, ale já jsem přesvědčen, že pro naši komunikaci je to eh, časopis velice důležitý. Pokud eh, se chcete podívat na náš website, tak i tam je tento zpravodaj k dispozici, můžete si ho stáhnout. Kromě toho členové výboru to budou dostávat automaticky. Eh, a ti z vás, kteří máte zájem o naši práci, můžete si to také stáhnout a stát se přáteli našeho výboru. Eh, na podzim eh, jsme pro na několik zpráv. Myslím si, že pokud nemáte žádné námitky, tak je můžeme přijmout. Teď půjdeme tedy dál k prvnímu bodu na programu což je vlastně eh, zahájení eh, diskuse ke zprávě z vlastní iniciativy. Je to věc, která se eh, týká takzvaných e-calls neboli elektronických volání pro předávání tísnových volání z, přímo z vozidel. To se týká pochopit těch univerzálních služeb. Eh, jde o to, abychom zajistili přístupnost eh, těchto služeb. Mě tato oblast velice zajímá, protože jsem eh, asi před 6 nebo sedmi lety se věnoval te, tomuto tématu. Není to věc nová. Myslím si, že dokonce v tom mezidobí jsme prožívali určitou frustraci, že se nic té věci nepohlo. Eh, teď dovolte, abych přivítal paní Sehnalovou zpravodajku k této zprávě. Kromě toho eh, budeme mít eh, také dvě prezentace, jednu ze strany komise a jednu ze strany české vlády nebo zástupce české vlády. Kromě toho budou mít možnost také se vyjádřit stínový zpravodajové, já jsem jeden z nich, pan Zatýny, paní Panvanová a další. Kromě toho budeme mít tedy eh, možnost eh, tyto prezentace eh, prodiskutovat dále, ale nejprve dovolte, abych dal slovo paní Sehnalové, která bude hovořit o svých plánech ve souvislosti s touto zprávou. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové. Po uvážlivé volbě nového předsednictva našeho výboru jsem ráda, že druhou polovinu našeho funkčního období zahajujeme zprávou k tématu, které ovlivňuje životy Evropanů ve skutečném, nikoli pouze přeneseném slova smyslu. Evropský parlament se, jak už bylo řečeno, nevěnuje otázce zavedení panevropského systému tisňového volání z vozidel takzvanému e-callu poprvé. Opakovaně mu vyjadřuje podporu. Přesto jeho zavádění na celoevropské úrovni pokračuje velmi zvolna a oproti původním předpokladům se opožďuje. Dobrovolný přístup v této otázce bohužel tedy není příliš efektivní. Podle odhadů může Evrop, eh, celoevropské rozšíření tohoto systému zachránit 2,5 tisíce lidských životů ročně. A naopak každý rok prodlení znamená, že 2,5 tisíce životů na evropských silnicích umírá zbytečně. To jsou, věřím, argumenty, které bychom měli mít stále přes různé komplikace a nedořešené otázky v prvé řadě na paměti. V případě systému e se samozřejmě jedná o problematiku dopravní, Jde o prvky pasivní bezpečnosti ve vozidlech, které mají minimalizovat následky dopravních nehod jejich účastníků. A dovolte mi, abych mezi námi přivítala i pana kolegu eh, Kocha, který byl zpravodajem v dopravním výboru ke zprávě, která se týkala směru eh, politiky bezpečnosti eh, na evropských silnicích do roku 2020. Ovšem to, že se zprávě věnuje výbor IMCO, tedy výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, má svou jasnou logiku. V našem výboru nám jde o fungování vnitřního trhu, o to, abychom ho netříštili, ale sjednocovali, abychom vytvářeli společné standardy, ale také, aby z jeho výhod měli prospěch všichni Evropané abychom ze služeb exkluzivních pomohli udělat služby dostupné všem na celém území Evropské unie, aby to byly služby spolehlivé, bezpečné a hlavně důvěryhodné. O tom všem je problematika e-call. Dnes nás čekají dvě prezentace a jsem ráda, že mohu pozdravit zástupce komise. Eh, doufám, že eh, pan eh, van der Pil je tady, který by měl pohovořit o technickém vývoji standardu e-call. A je mi velkým potěšením, že mezi nás zavítá i můj host, kapitán Urbánek z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, který nám přihlí, přiblíží pohled z praxe. Měla jsem možnost nedávno navštívit sídlo testovací platformy systému eCall, eh, kde záchranné složky ve spolupráci s poskytovatelem sítě v rámci evropského pilotního projektu HERO, do kterého je zapojeno úspěšně hned několik členských států, simulují fungování systému v ostrém provozu. Odborníci odvedli již skutečně velký kus práce. Máme přijaty potřebné standardy, technické řešení v oblasti přenosu dat funguje. Na co tedy čekáme? Hlavní celkovou překážkou zůstává roztříštěná podpora směrem k implementaci panevropského systému ICO. Je proto nezbytné hovořit i o komplikacích a pochybnostech, které někteří aktéři vnímají. A nepochybně budeme v následujících týdnech o těchto záležitostech otevřeně a věcně diskutovat. Komerční systémy e-call, které jsou již v současné době několika automobilkami na trhu spotřebitelům nabízeny, vnímám jako alternativu nikoliv jako trvalou náhradu plošného zavedení panevropského systému e-call do všech vozidel. Podle průzkumu více než 70 všech občanů si již nyní přeje ve svém vozidle mít tento bezpečnostní prvek zabudován. Naším cílem tedy musí být zajištění bezpečnosti pro všechny uživatele automobilů a jejich spolujezdce, ale i pro všechny účastníky silničního provozu, včetně chodců e proto musí být běžně dostupný standard, ne exkluzivní záležitost v rámci příplatků u vyšší třídy automobilů tak, jak je tomu doposud. Pro zajímavost, na evropských silnicích momentálně evidujeme přibližně pouze 0,4 osobních vozidel vybavených privátními systémy tísňového volání. Poskytovatelé soukromé služby e-call mohou poskytovat motoristům eh, daleko širší paletu komerčních asistenčních služeb. Naopak příjem tísňového volání, výjezd posádky ze záchranářského stanoviště a záchrana lidského života by měla být ponechána v kompetenci záchranným sborům. Celkově vítám dlouhodobou podporu Evropské komise, kterou nejnověji vyjádřila ve svém doporučení ze září loňského roku. Věřím, že zpráva, kterou připraví náš výbor, bude další pobídkou k co nejrychlejšímu zavedení systému e a těším se na následující spolupráci se stínovými zpravodaji i se všemi dalšími, kteří o to projeví zájem. Děkuji tedy prozatím za pozornost a těším se na prezentace našich hostů i na následnou diskuzi s nimi. Děkuji. Uh, děkuji. Ano, děkuji mnohokrát a já jsem velice rád, že vy také si tady děláte svůj průzkum, který je velice důležitý. A měl jsem už předtím uvítat Eh, pana eh, Thierry van der Pyle, který je ředitelem z Evropské, eh, který pracuje v DG Information Společnost a média. Potom budeme mít pana Urbánek, na toho čekáme, ale ten bohužel uvítl někde v zácpě cestou sem. Takže doufáme, že budeme mít čas i na jeho prezentaci, jinak bychom ho mohli zařadit až do diskuse později. Takže pan eh, van de Pal, eh, teď eh, vám udám slovo. Podíváme se, doufám, na slajdy a pokud to budete sledovat na internetu, měli byste tam vidět i slajdy. Pokud ne, tak je najdete na webové stránce a budete si je moci posléze stáhnout. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Eh, děkuji, děkuji parlamentu za to, že mě osobně pozval a také eh, vlastně tím i komisi, aby zde prezentovala eh, tuto informaci o celoevropském systému Zdůrazňuji, že se jedná skutečně o celoevropský systém. Za druhé důležité je zdůraznit, že se jedná o veřejný, veřejné elektronické volání. E, to znamená, že všechno se to odbíjí od tísňového volání 112. Teď bych velice e, rychle chtěl vysvětlit, jakým způsobem to funguje. Doufám, že e, naskočí slajdy. ale všichni máme kopie té vaší prezentace, takže i kdyby se neobjevilo to na eh, obrazovce, tak se můžeme na to dívat. Jakým způsobem, jakým způsobem to, tento systém eh, funguje? Jestliže dojde k dopravní nehodě, tak eh, z auta se automaticky vyšle elektronické volání 112, čím se otevře hlasový kanál na tísňové služby Eh, je eh, okamžitě přenesen minimální <clears throat> množství údajů, to znamená místo, čas, zcela přesné zaměření, dále potom eh, instrukce, jak se na místo dostaneme a další informace o vlastním vozidle. <clears throat> Kromě toho také informace zahrnují i informaci o počtu osob, které jsou v tomto autě Jaká jsou očekávání eh, od tohoto systému? Za prvé by měl eh, zachránit životy, eh, již jsme slyšeli, že dnes se odhaduje, že se jedná asi o 2,5 tisíce život, životů, které se mohou tímto způsobem zachránit. Kromě toho může zajistit také snížení úrazů o 10 protože ty <clears throat> služby záchrané pochopitelně se dostanou na místo daleko rychleji, než kdyby používali běžné GSM nebo používali jiná čísla. A dále jsou tady ještě eh, další vedlejší účinky, které jsou z ekonomického hlediska zásadně relevantní. Za prvé eh, dostanete okamžitě informaci o tom, že došlo k nehodě, takže můžete monitorovat i dopravu. <clears throat> A Sanitky eh, automaticky dostanou všechny informace o dané nehodě ještě předtím, než se dostanou na místo nehody. Proto <clears throat> to vlastně eh, mají eh, možnost už předem se rozhodnout, jakým způsobem budou vyprošťovat lidi z vozidla po nehodě, protože budou mít relevantní informace o daném vozidle, o jeho typu a tak dále a to bude, tyto informace budou součástí toho balíčku minimálních údajů, které automaticky budou generovány. Tato technologie existuje již od roku 2003 a soukromé služby eh, jsou v některých případech dostupné ale e, se zvyšující se úrovní penetrace dochází e, často k tomu, že tyto služby nefungují tak, jak by měly, protože se jedná o nepodnikové typy služeb. E, co je možná důležitějším, je to, že E, zatím žádná tato služba nezajišťuje celoevropskou, celoevropské pokrytí, to znamená služby poskytované v celé Evropské unii. Dalším aspektem je to, že e, ty záchranné služby e, používají různá řešení, existuje, existují různé služby, které vycházejí z různých protokolů a pokud se to všechno neodvíjí od eh, čísla 112 a těch příslušných protokolů, tak dochází k nárůstu nákladů, které potom eh, pochopitelně eh, musí platit veřejná policie. Čili je to také otázka nákladů. Co se týče toho, jakým způsobem je toto přijímáno eh, uživateli, v roce 2006 jsme použili eurobarometr a také v roce 2010 došlo k veřejné konzultaci o této otázce a z toho vyplynulo, z těchto dvou studií tedy, že eh, více než 70 lidí, kteří byli tázáni, skutečně žádají o implementaci tohoto elektronického systému. V euro barometru eh, to skončilo na druhém místě eh, hned po stabilitě. Jinými slovy, eh, je skutečně obrovská poptávka ze strany uživatelů a také přijímání tohoto systému je, nebo míra přijímání je mimořádně vysoká. Já pracuji na eh, DG pro výzkum, jinými slovy, veškeré technologie v podstatě vždy mají své kořeny v nejrůznějších výzkumných projektech. Těch výzkumných projektů máme hodně, máme také celou řadu eh, pilotních projektů a experimentů, ze kterých můžeme dělat závěry nejen, eh, které souvisejí s vývojem nových technologií, ale právě i s touto otázkou míry přijímání těchto nových věcí ze strany veřejnosti eh, došlo k celé řadě odborných setkání, prováděli jsme celou řadu studií, měli jsme také řadu eh, setkání se všemi zainteresovanými stranami a hlavním tématem tedy byla implementace těchto elektronických volání. Eh, chtěl bych vám při této příležitosti poděkovat eh, také za konkrétní podporu, které se nám dostává ze strany Evropského parlamentu. Eh, začali jsme tedy na této věci pracovat v roce 2003 komisem k tomu vydala čtyři sdělení, která se týkají právě nasazení eh, této elektronické služby. Poslední z těchto sdělení bylo vydáno v roce 2009 a zcela jasně ukázalo, že pokud nasazení těch, eh, to, tohoto systému, pokud by eh, tomu nedošlo, tak by bylo potřeba eh, uvažovat o regulačních eh, mechanismech. Jinými slovy, eh, komise prohlásila, že pokud nebude stačit ten dobrovolný základ, tak budeme muset zvažovat přísnější vyžadování aplikace tohoto systému. Komise kromě toho analyzovala nejrůznější eh, alternativy, které máme, co se týče eh, hodnocení dopadu. Jsou eh, kromě služby vedly k vyšší penetraci, hlavně tedy u těch luxusních vozů, ale je potřeba říci, že toto neplatí o všech zemích. Jinými slovy, ty soukromé služby skutečně nejsou něčím, co bychom mohli považovat za konkrétní začátek. Ten dobrovolný přístup na bázi volání 112, to znamená ty běžné standardy a normy, které již byly definovány, to všechno vedlo k situaci, kdy eh, každá ta zainteresovaná strana v podstatě čeká na to, co udělá ta další strana, například eh, operátoři telekomunikací, eh, čekají na to, až to bude instalováno ve vozidlech, eh, ty záchranné systémy a záchranné služby eh, čekají na to, až tyto systémy se dostanou tedy do těchto aut. A to všechno ještě eh, dříve, než vůbec začnou uvažovat o tom, jaký IT systém by měl být instalován pro zpracování těchto tísnových volání. Jinými slovy, je to situace jak v hlavě 22. Proto Eh, jsme eh, v komisi začali uvažovat skutečně o těch eh, regulatorních opatřeních, protože se ukazuje, že to je jediná alternativa, která nám zajišťuje také úspory z rozsahu pro výrobce vozidel a kde můžeme také hovořit o pozitivní návratnosti i co se týče eh, nákladu 1,74. Eh, to je věc, která vyplývá také z toho veřejně publikovaného hodnocení dopadu. Čili ty, eh, ten legislativní proces již byl zahájen. Cílem tohoto procesu je Eh, mít eh, k dispozici taková zařízení ve všech typech vozidel které by eh, zajistili, eh, že eh, telekomunikační operátoři při přijetí volání 112 by okamžitě mohli tedy zpracovat ty minimální data a vycházeli přitom ze společných norem a standardů. Co se týče tedy vlastního vozidla, což je ta levá strana tohoto tohoto slajdu budeme mít tedy systém eh, eh, elektronického volání, který bude vycházet ze stejných standardů, ze stejných norem, a které budou souviset také s tím vlastně odsouhlasením eh, daného typu vozidla a na základě toho se potom také rozhodne, jaký bude další krok. U prostřed máme potom ty operátory telefonní, Eh, což je potřeba pochopitelně eh, mít zajištěné pro přenos volání 112 plus tedy toho minimálního balíčku informací a údajů. To je věc, kterou jsme již vyvinuli, ta, to doporučení existuje. A ta třetí část potom, to jsou, eh, té otázka těch služeb tísňového volání, eh, kde zaměstnanci by měli být schopni okamžitě eh, bez prodlevy zpracovat všechny, ta, všechny ty údaje, které dostanou. Jak jsem řekl, ten prostřední část se týká operátorů. Eh, tady jsme přijali v září 2011 určité doporučení, což je ten, ta první část té tří, vlastně té třístraného přístupu. Členské státy by tedy měly nám dát k dispozici plán eh, nasazení těchto eh, služeb elektronického volání. Kromě toho by měli spolupracovat eh, s všemi těmi operátory, kteří by měli pomoci najít tu nejlepší trasu, která bude vycházet z té již existující mapy Eh, nasazení tohoto systému. Operátoři, mobilní operátoři, a to je také v doporučení, by měli být schopni zpracovat eh, tato volání jako všechna volání na číslo 112 eh, to znamená, je to vždycky prioritní volání, volání zdarma. A kromě toho by měli také zavádět to, čemu říkáme e-call flag, neboli jakýsi indikátor, který okamžitě informuje toho příslušného pracovníka, že se jedná o <clears throat> tísňové volání. Eh, vycházíme eh, z, té, z tohoto doporučení, <clears throat> protože asociace GSM operátorů eh, se již zavázala, že zavede ty, ta volání na bázi čísla 112 a kromě toho i ten indikátor je už součástí specifikace, která bude implementována u těch mobilních operátorů. <clears throat> Otázkou je tedy rychlost eh, tohoto nasazení ze strany operátora a pokud tato rychlost není dostatečná, tak si dovedu představit, že budeme postupovat ještě přísnější, cestou přísnějších regulatorních opatření, které budou vycházet z té směrnice o univerzálních službách. <clears throat> ta část, která v současné době už je v přípravě, je ten systém přímo ve vozidle. V tom zelení z roku 2009 eh, se zdůrazňuje, že tyto systémy ehm, budou eh, vyžadovány na základě eh, nařízení týkajícího se schvalování typu vozů Eh, a bude vycházet z jednotných standardů pro eh, všechny typy, ať už se bude jednat o osobní auta eh, nebo ty lehké dodávky, užitková vozidla. A toto by se mělo tedy udělat formou nařízení. Po přijetí tohoto nařízení bude potom následovat přijetí Eh, přenesenými, na základě přenesených pravomocí a eh, potom pochopitelně dojde ke konzultaci všech stran, eh, včetně parlamentu, exportu a tak dále, tak abychom na konci tohoto procesu měli všechna ta pravidla a technické požadavky pro tyto vozidla. Za prvé tedy bude to nařízení, za druhé potom ty přenesené pravomoci, Eh, na základě směrnice o eh, schvalování typu vozidel. Čili eh, toto jsme předpokládali již v tom sdělení z roku 2009 a na čem v současné době dále pracujeme. Budete muset trošičku zrychlit, protože už nemáme moc času. Dovolte, abych tedy zakončil tím koncem, co se týče PISAPu. Tady ten náš úmysl je eh, eh, využít tedy ty přenesené eh, pravomoce ve v souvislosti se směrnicí ITS, která bude vycházet z celoevropských norem. V zásadě se dá říci, že jde o to, že PISA bude mít povinnost instalovat ten systém takový, který bude schopen přijímat ta elektronická volání a ten balíček těch minimálních Eh, údajů. Tam, kde dojde k schválení těchto specifikací, to bude znamenat, že jestliže členský stát chce využít tento systém, eh, musí se automaticky řídit eh, těmito specifikacemi. <clears throat> Nejedná se o povinné nasazení, možná, že i k tomu dojde po 12 měsících přijetí tohoto této specifikace, pokud eh, to bude odpovídat výsledkům hodnocení dopadu. Na posledním diapozitivu bych vám chtěl ukázat eh, ty eh, normy, které byly již vypracovány. Tady máte různé úrovně těchto norem, také požadavky na provoz. Také například je tady specifikována reakce na dané volání, mělo by to být do 4 sekund. A dále tady máme i ty e, protokoly, které jsou potom e, implementovány v rámci tohoto systému. To všechno e, jsme dělali společně se SEN a s ECIM. <clears throat> To znamená, jedná se o takzvané otevřené normy nebo standardy, které může používat kdokoliv. To je dále doplněno eh, určitou platformou eh, prováděcí, eh, kde se mohou účastnit všechny členské státy a kde vlastně nasazení se monitoruje. Děkuji vám za pozornost. For, um... Děkuji vám eh, za toto velice komplexní uvedení a eh, samozřejmě, že nám jaksi unikl ten poslední slide, ale už víme, jak jsem říkal předtím, že už to tady existuje vlastně sedm let. Já si pamatuju, že už na tom potřebujeme dobře. Máme tady také eh, kolegu Dieter Kocha, který byl významným zpravodajem pro výbor pro dopravu. A myslím si, že je to opravdu velice dobrá iniciativa. Velice děkuji paní Sehnalová, že tohleto Eh, organizovala, protože jde o, teď o to, abychom si promluvili o teorii v praxi, protože Česká republika je jednou z pilotních zemí, která na tom pracuje. A proto jsem velice rád, že mohu uvítat pana eh, kapitána Urbanka. Nevím, jestli eh, mě slyší a jest, jestli už je schopen Eh, ovládat eh, slajdy. Takže bych chtěl uvítat kapitána Urbanka z ministerstva vnitra, z generálního ředitelství eh, hasičských záchranních služeb České republiky a chceme vás požádat, abyste nám něco řekl o praktických zkušenostech z pilotního projektu na implementaci e-call a hlavně, jak už jsme to slyšeli dnes dopoledne, vždycky slyšíme nějaké nové akronymy a dnes je to PSAP, Public Public Service Activity Action Point, to, takhle to je, tak to znamená, až to někde tady najdu, Public Safety Answering Points, čili jsou to eh, body, kde se reaguje ve věcech eh, bezpečnosti veřejnosti. Takže, pane kapitáne, máte slovo a doufám, že už nám naskočí slajdy, takže vám děkuji. Můžete stisknout tlačítko napravo, prosím. Napravo už to máme. Děkuji. Děkuji. Dámy a pánové, jsem velice rád, že tady jsem dnes s vámi. Je to podruhé, kdy mohu eh, vystoupit s projevem v Evropském parlamentu. A rád bych tady předložil pers- jaksi hledisko PSAP při implementaci e-callu, protože se domnívám, že PSAP eh, bohužel ještě jak se nezaznívá silným hlasem, jak by tomu mělo být. O čem tady hovoříme? E, tyto, e, tato místa, kde se reaguje na otázky týkající se veřejné bezpečnosti, veřejné, e, bezpečnosti veřejnosti. Zavádají se tady takovéto volání. V České republice máme takových no, tísňových volání 15 000 denně respektive 15 tisíc volání, které operátoři přijímají, protože ne vždycky se jedná o tisňová, volá, tisňová volání. A v roce 2011, tady mám pro vás nová čísla, jsme měli 16 305 dopravních nehod, u nichž zasahovali hasiči a záchranné služby. Takže se jedná o velice vážné dopravní nehody. A tady vidíme příslušné číslo. E, tato, tyto body, tyto, tato kontaktní místa, kde se přijímají tyto hovory, samozřejmě mají svá, své problémy, protože často nám volají lidé, hovoří cizími jazyky. E, vidíme e, také, také dostáváme volání, kdy se volající neozve. A to jsou také problémy. s nimiž se můžeme setkat i v rámci e-callu ale není cílem implementační platformy IKOLO řešit tyto problémy. V České republice máme zhruba 70 takových falešných eh, tísňových volání. A proto není úplně jednoduché vždycky odlišit eh, skutečná od falešných volání, přičemž na eh, rozhodnutí, co podniknout, zbývají vteřiny. Eh, připravujeme teď novou technologii PSAP v České republice, tak abychom zkrátili dobu kdy zasáhne služba, tísňová služba. Musíme také zkrátit dobu, eh, kterou to trvá, než se to volání dostane k tísňové službě. A myslíme si, že tady bude velice užitečný právě e-call. My už máme e-call flag v České republice eh, v jedné síti eh, od srpna roku 2011. A v současné době jsme uprostřed eh, projektu, pilotního projektu Hero. Je to evropský pilotní projekt harmonizovaných eh, služeb. Používá se skutečně číslo 112 s příznakem e-call, e-call flag, eh, což potom převádí tento volání do našeho testovacího zařízení. My jsme se rozhodli podporit, podpořit České republice harmonizované a interoperabilní služby. Účelem e-callu je zachraňovat životy a činí tak tím, že se zkrátí doba eh, reakce, kdy se zjistí, eh, že se něco stalo, že dochází k automatické aktivaci volání v případech, jaké vidíme zde tím, že se eh, poskytnou lepší informace, důkladnější informace o lokalizaci nehody a také eh, technické informace o vozidle. Je, protože se předá identifikační číslo vozidla, tedy VIN. A pak eh, jsou tady bezpečnostní karty, které nám umožní, abychom se připravili, než dorazíme na místo dehody. Takovéto karty um, už máme k dispozici pro různé typy vozidel a číslo VIN nám samozřejmě vždycky pomůže. Má se tedy zjednodušit eh, ten proces rozhodování tím, že se zvýrazní ty příznakové hovory, které mají ten eh, příznak ICOL. Kol tedy má celý proces zjednodušit a chceme, aby to také jednoduché zůstalo. Eh, je třeba ehm, minimalizovat eh, množství změn, protože nechceme zbytečně ztrácet ani čas, ani mrhat penězi. Musíme používat takové prvky, které už existují, tak jak jsou eh, vyprojektovány. A tady vidíme, jak ten e-call, příznak, o kterém dnes tady hovoříme, bude v tomto procesu fungovat. Když se normálně zavolá na číslo 112, pak je to směrováno do sítě PSAP, kde je to tam, na to místo, které je proto nejvhodnější a to volání přijde k operátorami. A jestliže tedy eh, se uvede do činnosti, spustí se ten flag, příznak eh, e-call, pak ta síť eh, zareaguje tak, že se to přesměruje buď do jiného střediska PSAP, anebo do jiného vstupního kanálu do PSAP, který bude vybaven příslušnou technologií energií. A to volání bylo zvláště označeno, ten operátor uvidí ten příznak, uvidí, že se jedná o e-call. Musíme všichni na tom spolupracovat abychom nedělali žádné překážky a musíme být odhodláni to skutečně uskutečnit protože eh, existuje přísloví, že když někdo nechce něco udělat, tak se mu jakákoliv, jakákoliv výmluva je mu dobrá. A my už jsme v roce 2007 eh, jsme si už udělali pilotní projekt v České republice. A bylo to na počátku standardizace. A už tehdy eh, jsme se snažili eh, na těch standardech si prověřit, jak by fungovaly ve skutečné praxi. A Musím říci, že Evropská komise opravdu vykonala velkou práci a také Organizace pro normalizaci a já bych vám za to chtěl poděkovat. Všechny normy už jsou dnes dokončeny a momentálně probíhá jejich zkoušení v rámci pilotních projektů. A jak vidíme, ty standardy jsou opravdu dobré. Celá ta původní myšlenka byla dobrá a také to funguje. E Ovšem, co nás už méně těší, jsou spoždění a ta jsou eh, způsobena někdy zbytečnými, dokonce i protichůdnými změnami. Například eh, se to týká minimálního datového souboru. Nebo eh, a nebo pro nouzovou službu se někdy jedná o změny, které neznamenají nic důležitého, protože máme třeba stejný aut, stejný vůz, který eh, používá jako palivo eh, benzín, jen, eh, jiný zase má LPG plyn a to z našeho hlediska Eh, není rozdíl, čili takovéto změny, pokud se tam eh, rozlišuje zbytečně ještě i ty pohonné hmoty, pak je to jenom zbytečné zdržení toho procesu. Na druhé straně e, zase s tím e, přišli někteří poskytovatelé a chtěli takovéto pole, ale mu to, teď už je to pryč. A tohle my, jakožto nouzové služby, zase musíme vědět například, koho máme e, kontaktovat, když budeme potřebovat podrobnější technické informace. Takže zase některé změny bychom potřebovali. Tudíž jsou změny, některé, které v podstatě nejsou moc k ničemu, ale a ty změny potom způsobují ta spoždění. A pak eh, vždycky říkám eh, v rámci platformy všem evropským institucím, že je třeba, aby e-call eh, se stal věcí povinnou, aby to bylo stanoveno v evropské legislativě, protože dobrovolný přístup nebude fungovat veřejný sektor ve člen, členských státech není schopen vynaložit eh, finanční prostředky, pokud to nebude pro něj povinnost. Rád bych to, já rád bych porovnal tedy e-call se službou eh, pro postižené osoby. Eh, jedná se o příslušnou směrnici o službách, kde je stanovena povinnost pro členské státy eh, zajistit, že postižené osoby budou mít stejný přístup k tísňovým službám 112 eh, jako občané bez postižení ale proto neexistují žádné normy. Na druhé straně máme celý seznam standardů pro e-call, ale v tomto případě neexistuje povinnost eh, to opravdu spustit. Proto eh, Nemůžeme eh, pracovat i v oblasti přístupu pro postižené, protože veškeré investice, které bychom provedli, by pravděpodobně posléze byly změněny eh, během příštího roku či dvou eh, nějakým legislativním aktem, čili ta investice by se promrhala, tudíž do toho neinvestujeme. Víme, že máme povinnost, ale tady potřebujeme standardizaci. Výsledek eh, našeho projektu, europrojektu, který se provádí eh, s ministerstvem dopravy České republiky, což je gestor pro uh, směrnici ITS v České republice, tak my s nimi tedy velmi úzce spolupracujeme a tady vidíte naši uh, aplikaci pro dispečery ve verzi e-call. Tam v uprostřed, v té prostřední části, jsou úplné eh, informace se souboru dat z Eucharistu, prostě jsou tam k dispozici veškerá data. A takhle to vypadá, nebo tak to bude vypadat, až budou skutečné ikoly na skutečných PSAP. A já jsem měl tu čest, že jsem eh, toto před, už předtím prezentoval paní Sehnalové. A podařilo se nám opravdu uskutečnit eh, e-call volání z vozidla na, do PSAP, PSAP a objevilo se to na obrazovce, takže skutečně celý ten řetěz zafungoval a nebojím se říci, že dnes už máme funkční e-call v České republice k dispozici. Jediné, na co ještě čekáme, je, aby se mohla spustit tato eh, verze na reálných, na skutečných PSAP. Informace jsou také prezentovány prezentovány na e, mapách se základními e, koordinátami. Vidíte tady také vektor rychlosti, čili operátor má úplné informace o směru a postavení a to velice zkracuje rozhodování vidíte e-call, zároveň tedy vidíte tu pozici a už můžete eh, eh, poslat hasiče na místo. Závěrečné poznámky. Kdyby byla možná takováto implementace už v roce 2007, tak jsem si, respektive už tehdy to vlastně možné bylo, takže nepochybně je to možné dnes, kdy už máme lepší standardy a lepší technologie. Na konci projektu Hero, eh, Hero to bude v roce 2013, už bude v České republice e-call plně funkční a bude připraven pro jakékoliv auto, jakýkoliv vůz, který bude mít eh, standardizovanou jednotku, polubní jednotku a bude možné otať uskutečňovat tísňová volání. A proto vás všechny vyzývám, abyste si to vyzkoušeli. Přijďte do České republiky a vyzkoušejte si sami e-call. Děkuji vám za pozornost. Uh, děkuji, eh, děkuji, pane kapitáne, děkuji vám za to, že jste eh, nám předložil tuto prezentaci. Myslím si, že to je skutečně Eh, dobré, bylo by dobré, kdyby tyto eh, systémy opravdu byly již dány do provozu. Teď máme chviličku eh, na diskuzi. Já možná požádám nejprve paní Zehnalovo, aby nám řekla stručně, jak si představuje další vývoj. Komise v současné době připravuje legislativní návrh ale měli bychom se také zamyslet nad některými dalšími aspekty této legislativy. Teď tedy, jestli někdo se chce k tomu eh, vyjádřit, eh, stínový eh, nějaký zpravodaj, nevím, jestli pan Dion je tady. Já tady jsem také, já jsem také jeden ze stínových zpravodajů, také paní Rapty, která také eh, pracuje na to zprávě pan Veniu a také pan Koch. Nevím, jestli někdo z vás se chce vyjádřit. Paní eh, Gepardová možná také chce něco říci. Čili pokud eh, budete chtít se k tomu vyjádřit, prosím, aby ty připomínky byly krátké, tak aby měla nakonec i možnost paní Sehnalová se ještě k tomu vyjádřit. Ehm, takže paní Rapty, jako předcházející zpravodaj, zpravodajka by se k tomu mohla vyjádřit a potom dám možnost eh, dalším stínovým zpravodajům, aby se k tomu vyjádřil panu Dionovi a paní Pedegastová, pan Van Yu, eh, pan Busoj a paní Gebhardová. To jsou ti, kteří by se chtěli vyjádřit k tomu paní Rapty. Děkuji, eh, děkuji. Eh, chtěla bych vám poblahopřát k tomu eh, a také vám k tomu, že jste byl opět zvolen do této funkce. Přeji vám všechno nejlepší. Chtěl bych říci, že já si většinou stěžuji na to, co nám říká komise. Tentokrát tomu tak není. Naopak bych vám chtěla poblahopřát. Řekl jste skvělé věci. Je vidět, že skutečně v této věci dochází k určitému pokroku a to je správné, protože to je dobré pro evropské občany. Další věc, kterou bych chtěla říci, je, že ten systém PSAP, jak víte, já jsem z Řecka, kde eh, neustále hovoříme o PSI, takže když eh, jsem slyšela tu zkrátku PSAP, tak já jsem začala mít tachokardii eh, a říkala jsem si, že možná budu muset sama zavolat tu 112, abyste mě přijeli zachránit. Takže jsem ráda, že to není PSI, ale PSAP. Eh, chtěla bych eh, poděkovat eh, Evelyn Gepardové, koordinátorce za SAD, která mi projevila tu čest, že mě jmenovala zpravodajkou k této zprávě týkající se elektronického volání. K tomu jmenování došlo ve Štrasburku v loňském roce. Chtěla bych poděkovat také Olze Sehnalové, protože si myslím, že ta práce, kterou já jsem odvedla, se dostala ještě do daleko lepších rukou, takže blahopřeji, Olgo. Eh, chtěla bych říci, že eh, to volání na 112 musí existovat, musí být dále rozšířeno, musí se stát součástí našeho života, protože nám může zachránit život. Eh, mám otázku na zástupce komise a ta se týká nákladů. Otázka je, kolik to všechno bude stát Eh, kolik to bude stát jednotlivé členské státy. Myslím si, že v této době finanční eh, krize jsou otázky související s náklady eh, vždy velice důležité. Musíme je mít na paměti a musíme vždy postupovat tím nejoptimálnějším způsobem, protože náklady jsou důležité, i když zde se jedná o věc ještě důležitější a to je záchrana života. Děkuji. Předtím, než dám slovo dalším stínovým, eh, teda než dám slovo stínovým eh, eh, zpravodajům, dovolte, abych nejprve pozval tedy pana Kocha, který byl zpravodajem ve výboru pro dopravu. On se zabývá vůbec bezpečností dopravy, takže bych byl velice rád, kdyby teď řekl něco, co si o tom vše myslí z pohledu někoho, kdo pracuje v oblasti dopravy. Děkuji vám, pane předsedající. V dopravním výboru dnes kolem poledne o tom ještě budeme hovořit. A budeme se zabývat tím, jak se možná budeme moci angažovat všichni společně. Tady trošku musím být v rozporu s tím, co řekla moje předřečnice. Trošku jsem zklamán tím, co řekla komise. Byl jsem s pro inteligentní systémy a tam jsme ustanovili časové plány pro standardizaci, pro normy a pro všechny ty věci, tedy pro zavedení e -kolu. a to, co jsem slyšel, tak to je opět taková, takový pohled zpět. Co by se dalo dělat, tak by, by to bylo krásné, ale v zásadě nic nového. To znamená, není to ten pokrok, který jsem dnes očekával a kde jsem se domníval, že dneska se dostaneme, od kterého okamžiku konečně ten tedy bude předepsáno, že ve všech autech standardně musí být zabudován tento systém. Ve své zprávě o příštích deseti letech jsem, řek, jsem hovořil také o motorkách. Vůbec nic se nestalo, přímo naopak, opakování, tedy pro osobní vozidla a pro lehké, lehké, lehká užitková vozidla. To znamená, to je krok zpět oproti tomu, co jsme čekali. Dobře, můžeme si udělat nějakou party, kde si budeme kde se shodneme, co tedy budeme chtít, co všichni pože- budeme požadovat, ale jsou to věci, které už parlament řekl a požadoval. Teď se očekávají činy a tady komise je daleko, daleko za tím, co jsme chtěli. Děkuji vám. Děkuji, děkuji. My se velice těšíme na to, že budeme v této věci spolupracovat, protože zde máme společný zájem. Takže teď paní Žuden. Mnohokrát děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji také předřečníkům. Ano, opravdu eh, jeví se to tak, že my pořád mluvíme o tom, že nejdůležitější v Evropě je bezpečnost a e, to v dopravě, protože víme, že je nesmírné množství dopravních nehod. V některých státech je toho lepší, v některých horší, ale prostě nemáme ještě systém, který by zcela jasným způsobem a e, spolehlivým e, zajistil, že přivoláme pomoc. A myslíme si, že to, co nám tady bylo navrženo a o čem hovoří komise, je velice dobré, ale potřebujeme ještě hodně věcí upřesnit, vyjasnit a hlavně urychlit postup prací. Já bych se chtěla ještě na okamžik vrátit, vrátit k, k číslu 112. Potom se hodně hovoří a hodně už se udělalo a pořád to ještě nefunguje tak, jak bychom si přáli po celé Evropě. Už delší dobu se hovoří o e-callu. A my jsme také v takové situaci, kdy nemáme přesně stanovené termíny a konkrétní projekty. A o skutečně přitom se jedná o mimořádně aktuální téma. Já bych proto navrhovala, aby se náš výbor IMCO více zapojil spolu s dopravním výborem do této práce. A je třeba rozhodně urychlit a konkretizovat práci na e, návrhu komise. Jak vidím, tak ještě nám zbývá hodně udělat. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji. Děkuji myslím, že ještě pan Dion je tady jako stínový zpravodaj, potom já, eh, nevím, jestli pan Engstrop je tady, tak pan Dion. Krátká eh, připomínka, chtěl bych vám eh, připomenout, že mám paní Pereko, paní Gebhardovou, pana Van New a další, takže prosím, všichni mluvte stručně. Pan Dion. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, já také bych vám chtěl eh, poblahopřát k zvolení předsedou, respektive znovu zvolení a také bych chtěl poděkovat za to, eh, že jste mi Eh, dal eh, slovo. Jsem eh, rád, že jste řekl, že vždy budete dávat slovo i zástupcům těch malých politických skupin, což se během těch dvo, prvních dvou a půl let skutečně dodržel a chtěl bych vám za to poděkovat. Velice stručně řeknu, jenom to, že jsem také jedním ze stínových zpravodajů této zprávy o 100, číslo 112. Myslím, že jsme několikrát již vyjádřili to, že Někdy je e, těžké vysvětlovat občanům, že zatím ten systém není jednotný pro celou Evropskou unii, že často musí volat také jiná čísla, takže já skutečně obecně řečeno velice podporuji celou tuto myšlenku e, elektronického volání. Chtěl bych říct něco k několika otázkám. Za prvé je to otázka soukromí, jinými slovy, ten systém je v automobilu, jakým způsobem tedy je registrován, jakým způsobem jsme chráněni e, proti zneužívání informací a tak dále. Nevím, jestli o tom komise uvažovala, ale k tomu bych skutečně rád měl další informace. Za druhé bych chtěla říci, že eh, Eh, tento systém v současně je navrhován pro všechna vozidla, to znamená, eh, že by měl být také dostupný i pro majitele těch nejlevnějších vozidlů. Mě by zajímalo, eh, o kolik se zvýší cena takovéhoto vozidla, pokud bude muset mít povinně takovéto zařízení instalováno. Instalovan. Ehm, Eh, dále bych se chtěl ještě vrátit k té prezentaci pana kapitána Urbánka. Já vnímám určitou frustraci, která tady existuje, ale um, on také hovořil o těch změnách norem a tak dále a také bych se chtěl zeptat, jestli se jedná o změny v těch technických eh, specifikacích, technických normách, nebo o jakých změnách vlastně hovoří. Chtěl bych se zeptat, jestli má proto nějaké vysvětlení. Řekl jste, že členské státy zatím váhají se zaváděním eh, tohoto systému, protože je to nákladné. A tím se vracím k otázce, eh, která se již zazněla, a sice jaká, jaké fakticky by byly náklady, protože každý členský stát má v současné době náklady vždy na paměti ale obecně chci za to všechno poděkovat. Děkuji za vaše laskavá slova a vůbec za příspěvek v diskusi. Asi těžko dostaneme všechny odpovědi dnes, ale myslím si, že paní Sehnalová si ty otázky všechny poznamená a já se připoju jako stínový zpravodaj a budem, vydáme se tedy na tu objevnou cestu, co je třeba ještě všechno proskoumat. Paní eh, Pendergast je první na mém seznamu řečníků. Děkuji a já bych se chtěla připojit i svým blahopřáním eh, k vaší volbě jakožto předsedy tohoto výboru a vím, že i nadále budete velice vyváženě a spravedlivě řídit tento výbor. Děkuji vám za vaši dosavadní práci. Uprostřed minulého roku 22 členských států se k tomu Já bych se chtěla zeptat komise jak to vypadá teď. A e, ty země, ty státy, které se ještě nepřipojily, tak proč? A to je vlastně můj dotaz, o tohle mi šlo. Ano, myslím si, že to jsou jasné a užitečné dotazy, protože myslím, že i můj stát je jedním z těch posledních. Paní Gepard. A pak mám uh, pana posaje, paní a uh, asi už někdo další. Paní Gepard. Děkuji, pane předsedající. Chtěla jsem poděkovat za ty prezentace a ráda bych se vyjádřila k něčemu, co řekl pan Orbánek a řekl, že bychom neměli to chtít až tak moc a nebychom to až tak moc měnit, ale za to bychom se do toho měli pustit co nejdřív. A to je věc, kterou bych chtěl ještě jednou zdůraznit, protože Tady se jedná také o bezpečnost lidí, o životy lidí a o jejich zdraví. A tady nemůžeme věčně čekat, než se něco učiní. Nejprve se musíme postarat o to, aby to přišlo co nejdříve. A domnívám se, že také občas mít odvahu neudělat vše, ale udělat něco aspoň, tedy říci si, dobře, uděláme systém, který třeba nebude úplně perfektní, ale později se to bude zlepšovat, než si budeme říkat, budeme to dělat až jednou, až to bude perfektní a potom bude čekat, budeme čekat věčnost, než se to stane. To je tedy myšlenka, kterou jsem chtěla ještě jednou zdůraznit. Děkuji. Děkuji. A Christian Busoj, vím, že se velice zajímá o tuto věc, protože byl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 stínem zpravodajem pro eh, směrnici o službách. Já tady mám také svého stínovou zpravodajku, ale já bych chtěl dnes říct jenom tři věci. Za prvé je zásadně důležité zajistit, že všichni operátoři mobilních sítí eh, nastaví své sítě takovým způsobem, aby mohli správně eh, přenášet automatická tisňová volání 112 z aut. A také velice podporuji doporučení, které které naléhá na členské státy, aby operátoři mobilních sítí eh, eh, zacházeli s tímto voláním e-call eh, jako prioritním a aby je nespoplatňovali. A za třetím podporujeme i to, aby členské státy zajistili, že operátoři budou mít systém pro identifikaci e-call, aby je přesměřovali do střediska tísňových volání. V tom bychom neměli vidět nákladovou položku, ale investici, která skutečně může zachránit životy. A nakonec paní Venue Dobrý den, rád bych paní Sehnalové. Bych chtěl poděkovat za informaci a také dalším řečníkům. A rád bych vyslovila také apel v souvislosti s, onou, s tím, co řekla paní kolegyně. Nyní už po mnoho let jsme pracovali na směrnici o univerzálních službách a ta 112 je zapotřebí. Musí být zavedena co nejrychleji a musí fungovat pro občany. To bylo také řečeno. A komise a parlament a stejně tak členské státy by teď skutečně měly spolupracovat s provozovateli tak, aby co nejdříve tento systém byl zaveden. Technicky to možné je je možné ten systém ještě třeba zlepšit, určitě v příštích letech, ale co je zapotřebí, tak to je, aby zde byla politická vůle ze všech stran říci, ano, to je teď naléhavá věc, kterou je třeba realizovat v celé Evropě. Je to nutnost a evidentně je to tak, je to jasné, je to proveditelné, stačí pouze chtít a rychle se do toho pustit. Um, well, Mr. Arias, I will... Pan Arias, ještě eh, jemu dám Eh, dám možnost, ale prosím, aby byl velice stručný, že má na starosti příslušnou pracovní skupinu. Eh, pane předsedající, eh, zaprvé vám gratuluju k to opětovné volbě. Jenom velmi stručně. Rád bych se zde zmínil o této věci, u tohoto modelu, u tohoto modelu e-call a u těchto tísňových volání. Tady je třeba také mít na zřeteli to, jakým způsobem dochází, došlo k takovému neštěstí. A je třeba také vidět, kolik osob se ve vozidle nachází a jaký jazyk se tady bude používat, jaká data se zde budou používat. Máme v Evropské unii různé jazyky a tady je otázkou, jaká bude první, jaké bude první, jaký bude první jazyk, ve kterém budou ta data sdělovat. Eh, co potom s tím vozidlem dál, jak předávat tyto informace, eh, jak to bude v případě nájemného vozidla v jakém jazyce se potom bude hovořit. To znamená, jakým způsobem je, bude potom třeba řešit také tyto otázky. To je otázka. Děkuji, ano. Ano, už se přibližuje doba hlasování, ale eh, Myslím si, že přece jenom ještě malinko času máme. Eh, pane Van Pal, tady byla spousta otázek. Nemyslím, že se na ně dá odpovědět dnes, ale možná byste se mohl trošičku zaměřit na harmonogram a kde vidíte vazbu mezi naší prací a vaším legislativním návrhem. To si myslím by bylo pro tento výbor užitečně eventuálně další zásadní věci. A pak bych poprosil pana kapitána Urbanka, eh, pokud chce ještě nějaké závěrečné poznámky vyslovit, eh, tak bych i, tak bych i jeho o to požádal. Ale nejprve pan Van de, ne, Van de C'est d'abord un fort soutien au 112. Děkuji. Za prvé jsem pochopil, že mě podporujete, co se týče čísla 112. A z toho vyplývá přirozeně také podpora pro e-call. A nyní k harmonogramu. Už jsem se o tom byl krátce zmínil, jaký je ten časový plán. Cílem je, abychom do roku 12, 2015 se dostali tak daleko, že veškeré vozidly, veškerá vozidla budou vybavena tímto systémem e-call. Platí to jak pro osobní vozidlo, tak i pro lehká užitková vozidla. Právní akty budou přijaty. Mimochodem, ten roadmap je na slajdech, na to se můžete podívat. A co se týče nákladů na zřízení tohoto systému, samozřejmě, že to všechno souvisí s počtem vozidel ale my předpokládáme, že to bude přibližně 80 eur na vozidlo, tedy co se týče PSAP, tak to vybavení do vozidla by mělo mít přibližně takovouto cenu. A až bude zřízena 119, tak potom přijdou ještě nějaké další náklady. My předpokládáme, že to potom bude 30 až 300 tisíc eur, vždy podle toho, jak velký bude systém PSAP. A co se týče provozovatelů a jazyka, používaného jazyka, tak tady předpokládáme, že ta data budou přenášena elektronicky. A že příjemce vod, a že budou indikována příjemci volání v jeho jazyce, což to znamená, že to, co uvidí v případě havárie francouzského vozidla anglický dispečer, tak to bude v angličtině. A co se týče té komunikace, tak tady je telefonický kanál, který se otevře, tedy hovorový telefonický kanál, ale to se učí, to učí, to bude provedeno manuálně osobami ve vozidle, které mělo nehodu. Co se týče počet osob, co se týče počtu osob, tak to je možné automaticky přeposílat, protože to je snadné, protože automaticky systém zjistí počet nasazených bezpečnostních pásů. Pardon, děkuji. Eh, zeptal bych se našeho českého hosta, pana kapitána Urbanka, zda chce vyslovit několik závěrečných poznámek. Máte slovo, prosím. Děkuji, eh, pane předsedo. Tady zaznělo mnoho otázek ze strany eh, účastníků. A Rád bych eh, poznamenal něco kdy má věci. Kolik náklady na zřízení PSAP? Já tady nemohu uvést nějaké číslo, protože já opravdu nevím, kolik to stojí. Vtip je v tom, že náklady na implementaci e-callu závisí na technologii, která se v daném členském státě již používá. Pokud má členský stát moderní technologie PSAP, pak eh, náklady na zavedení e-callu nejsou vysoké. pak eh, ta cena je skutečně výhodná. Pokud ovšem má takový členský stát k dispozici pouze zastaralé technologie, které nezajišťují tak dobré služby, jak je to tady třeba. Pak eh, už nejde o implementaci e jako takového, ale o mm, vůbec obecnou úroveň služeb poskytovaných v rámci čísla 112 v daném členském státě. Tam potom bude třeba investovat víc, ale to zase není způsobeno jenom tím, že se zavádí e-call, ale protože takový členský stát bude potřebovat zlepšit eh, kvalitu služeb v rámci volání na číslo 112 pro vlastní občany. A další věc, druhá věc, kterou bych rád eh, řekl jako odpověď. Eh, mluvilo se o jazykových bariérách. Jak já jsem zmínil eh, ve svém vystoupení, my máme tenhle problém se 112. Dejme tomu, že pět lidí zavolá v nějakém cizím jazyce. A my jsme eh, ale tuhle situaci museli řešit před eh, implementací e-callu. Proto e když to zavádíme, to už pro nás neznamená nic nového v tomto smyslu. Uh Protože samozřejmě nevíme, v jakém jazyce bude eh, řidič hovořit. Pokud volá z rakouského telefonu, tak třeba klidně může mluvit italsky. Prostě člověk na základě informací, které mu dá to volání jako takové, eh, v, jaké, v jakém jazyce se bude komunikace odehrávat. A já chci zopakovat, že toto ale není problém e kolu To je něco, co musíme řešit i v jiných skupinách eh, tísňového přístupu vůbec. A to tedy není e, problém, který by se měl řešit čistě pro e-call a není to důvod, aby se ten proces nějak dále zdržoval. Děkuji. Děkuji, eh, to bylo, eh, že jste se s námi podělili o své vysoce praktické zkušenosti. A myslím si, že to ukazuje, jak je ta věc velice důležitá a já bych chtěla zdůraznit, já jsem stínový zpravodaj a já jsem si nevyžádal tady řečnický čas, ale určitě eh, ta data, která se nám ukazoval, to je, jsou prostě data, tudíž jsou závis, nezávislá na jazyce, to znamená ochranu pro všechny. A když dostan dojde k vážné dopravní nehodě, pak vaše služby budou mít daleko více informací o nehodě, než tomu bylo předtím. A to si myslím je to hlavní, o co tady jde. A to je ten mimořádný přínos této technologie a musíme ji daleko více propagovat. Paní Sehnalová, máte jenom chvilinku, když vás můžu poprosit na eh, krátkou schnutí toho, jak si představujete, že s tím budeme pokračovat dál předsedo. Eh, já bych chtěla poděkovat eh, jednak eh, za prezentace, jednak samozřejmě za příspěvky vás všech, všech kolegů tady k tomuto tématu. Já myslím, že jsme Slyšeli technické detaily, slyšeli jsme praktický pohled a z vašich příspěvků jsem eh, slyšela i politickou vůli eh, pro urychlené zavedení tohoto systému. Takže eh, pokud se týká dalšího postupu, já bych se ráda samozřejmě před vytvořením samotné zprávy setkala se stínovými zpravodaji, tak abychom si identifikovali skutečně ty ehm, různé aspekty, které tato zpráva nebo zavedení e mnou provází, eh, abychom je v té zprávě identifikovali, ale samozřejmě, eh, a mluvil o tom už pan eh, kolega Koch, chtěla bych se domluvit, a protože jsem členka výboru pro dopravu, jakým způsobem na té zprávě budeme spolupracovat s výborem pro dopravu, protože si myslím, že bychom měli docílit synergického efektu a ne si zase roztříštění toho přístupu i na půdě Evropského parlamentu. Takže takže to je má zatímní představa, jak postupovat dál. Děkuji. Dobrá, já se velice těším na tato další setkání. Pochopitelně také budeme muset předložit určitý harmonogram. Eh, pan Koch zcela určitě může také od nás pozdravovat i výbor pro dopravu, protože my jsme skutečně vždy velice rádi a velice se těšíme na spolupráci s tímto výborem při práci na různých dosie. Teď tedy pojďme dál. Máme před sebou krátké hlasování. Jedná se o stanovisko. Ehm, související tedy se zprávou a řízením. Ehm, bohužel paní Le Grip ehm, se opozdila. protože došlo ke krádeži nějakých kabelů Eh, včera jsme hovořili ostatně o technologii, která umožňuje například identifikaci i některých materiálů. Myslím si, že v tomto případě by to byl praktický příklad, ale paní Grip eh, mě informovala, že i navzory tomu, že tady není, eh, bude ráda, když k tomu hlasování dnes dojde a proto navrhuji, abychom rovnou přešli k hlasování. Budeme používat elektronické hlasování, pokud to bude potřeba. A myslím, že všichni jste dostali informaci, že byste si měli přinést eh, karty. Eh, takže budeme hlasovat o stanovisku k, to, k té otázce zpráva. Je to eh, kompromisní pozměňovací návrh, kdo je pro. Teď eh, půjdeme tedy k pozměňovacímu návrhu 1, který předkládá pan Dion, kdo je pro, kdo je proti. Jasně je to schváleno. Teď tedy pozměňovací návrh 5. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 5. E, 38 lidí hlasuje, ještě někdo asi nevložil tu kartu. Eh, takže eh, já nevím, eh, teď končím hlasování. Hlasoval 37 lidí, to odmítnuto 21 hlasy. Teď tedy pozměňovací návrh číslo 6, eh, paní Korasa, Bild a pan kdo kde pro, kde proti, to je schváleno. Dále potom kompromisní návrh 2, kde pro, kdo je proti, to je jasně schváleno. Dále potom pozměňovací návrh 11, eh, pana De Jonga. Myslím si, eh, že teď budeme muset hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování takže to je zamítnuto. Dále pozměňovací návrh 13 pana Šmita. Zahajuji hlasováním eh, k pozměňovacímu návrhu 13. Končím hlasováním. To je schváleno. 19 pro, 18 proti. Dále potom pozměňovací návrhy 14, 15 odpadají, takže pokračujeme s pozměňovacím 16 od pana Grecha, kdo je pro, kdo je proti, to je schváleno. 17, paní Emma McClarkin, zahajuje hlasování, jedná se o pozměňovací návrh 17. Končím hlasování to je zamítnuto, tento pozměňovací návrh, takže pokračujeme k pozměňovacím návrhem 19, kdo je pro, kdo je proti, to je jasně zamítnuto a pozměňovací návrh 18, budeme o něm hlasovat, eh, zahajuji hlasování pozměňovací návrhu 18. Jsem velice rád, že máme e, přítomno 39 lidí, to je dobře. Končím hlasování, e, to je schváleno 25 hlasy proti 11, dále potom 20. De Jong zahajuje hlasování k pozměňovacímu návrhu 20. S a D má jedno navíc, takže prosím, aby někdo vyndal tu kartičku svoji. Prosím, aby někdo z SAD si vyndal kartičku. Tak, dobrá. Končím hlasováním. To je zamítnuto, tento pozměňovací návrh. Dále 21. Opět De Jong. Kdo je pro? Proti? To je jasně zamítnuto. Pozměňovací návrh 22. Legrip a další. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to je schváleno jasně. Takže 23, 24, 25 všechny odpadají a dostáváme se, ne, 29 také odpadá, takže teď pozměňovací návrh 26, to je oddělené hlasování. Takže eh, nechávám hlasovat o první části pozměňovacího návrhu 26. Končím hlasováním. To je schváleno. Takže teď budeme hlasovat o části druhé, kdo je pro, kdo je proti, to je jasně schváleno. A část třetí, kdo je pro, kdo je proti, i to je schváleno. 27. Eh, de Jong, eh, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 27. Končím hlasování to je schváleno. Dále 28 od pana Grecha. Kdo je pro? Kdo je proti? To je jasně schváleno. Dále pozměňovací návrh 30, eh, de Jong, eh, budeme hlasovat. Končím hlasování. Eh, to je zamítnuto, tento pozměňovací návrh. Teď pozměňovací návrh 31, opět z Parade de Jonga budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 1.30. Končím hlasováním. To je zamítnuto jedním hlasem, 19 proti 18. Takže e, teď budeme hlasovat o pozměnce na 34, opět odděleně, kdo je pro první část, kdo je proti, to je jasně schváleno. Druhá část, budeme hlasovat o druhé části elektronicky. Končím hlasováním. 19 pro, 19 proti, takže to padá. 32, eh, návrh paní Emmy eh, Clarkinové. Budeme hlasovat o první části. Končím hlasováním to je schváleno. A teď budeme hlasovat o druhé části. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak eh, druhá část je jasně zamítnuta. Eh, tím padá podměc návrh 33. Co se týče podměcu 35, kdo je pro, kdo je proti, to je jasně schváleno. A teď v podstatě budeme hlasovat o celém tomto stanovisku. Elektronicky budeme hlasovat. Hlasovali všichni, končím hlasování. E, takže e, je to schváleno 35 hlasy, e, nikdo se nezdržel, dva proti, takže můžeme pogratulovat paní Legrip, i když tady mezi námi není. Chtěl bych vám poděkovat všem za to, že jste se zúčastnili hlasování a předtím, než odejdete, chtěl bych vás upozornit na to, že máme tady dva nové členy našeho výboru. Pan Hacimakakis eh, je nový člen našeho výboru, chtěl bych ho mezi námi přivítat. A pan pan Koferáty, pana Koferáty, který také se stal člen našeho výboru. Chtěl bych vás oba velice srdečně přivítat a doufám, že se budete v práci našeho výboru angažovat. Teď bych tedy rád přešel k dalšímu eh, bodů eh, našeho programu. To je moje vlastní zpráva, která se týká rekreačních lodí. Ehm, ti z vás, které nezajímá tato zpráva, na ty bych se obrátil s, po, s abyste opouštěli místnost potichu. tichu protože budeme mít prezentaci ze strany komise o hodnocení dopadu. Uh, this is, uh... Uh, toto je důležitá revize již existující směrnici o jednotném krvu, kterou se bude komise teď zabývat. A je mi potěšením, že mohu také tady uvítat zpravodaj, který vypracovává stanovisko za dopravní výbor. Je to pan Robert Zíla a také máme zpravodaje za výbor pro životní prostředí pana Taratelu a doufám, že se zúčastní potom diskuse, protože určitě jejich vstupy do tohoto návrhu budou velmi důležité. Pokud se týče stínových eh, zpravodajů, pak je to pan Šváb, pan Reko je tady, pan Mandas je tady, paní Rules, a doufám, že se vrátí i pan Dion, protože je rovněž stínovým zpravodajem. A s potěšením vítám pana Tirao z DG pro podnikání, který má na starosti strojírenské elektrická elektronické zařízení. A později bude ještě hovořit také o harmonogramu. A jak víte, tak jsou to velice důležité někdy složky a e, proto je stávající praxí, e, že požádáme komisi, aby schrnula e, posouzení dopadu, co nám také jasně ukáže, čím se chtějí v tom návrhu zabývat a jak chtějí svých cílů dosáhnout. Máme tady tedy i prezentaci slajdů a pak budou otázky z moje strany, ze strany stínových zpravodajů a tak dále. Čili tedy nejprve bude mít slovo pan Dirau, aby nám eh, přednesl tento jejich návrh. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, já vám mnohokrát děkuji za tuto příležitost, abych eh, poskytl určitá vysvětlení změn, eh, o kterých se v této době diskutuje a je to návrh komise a vztahuje se ke směrnici o rekreačních za pravy plavidlech, tak si myslím, že můžeme zahájit tuto prezentaci. Pochopitelně, že vzhledem k tomu, kolik máme času eh, k dispozici, bude to pouze schrnutí posouzení, eh, analýzy posouzení dopadu a eh, změn, o které jde. Zaměříme se na tři oblasti. Obecné informace o tomto sektoru, jaká existuje legislativa a o jaké změny se jedná v tomto návrhu. Pokud se jedná o sektor, o dané odvětví, pak tady je důležité eh, si eh, povšimnout tohoto že se jedná vlastně o 270 tisíc lidí, eh, kteří v tomto sektoru jsou zaměstnáni a celkový eh, obrat tady dělá 9 miliard euro. Pak 2600 eh, stavitelů lodí existuje a 40 výrobců motorů. je to odvětví, které je výrazně odvětv, orientováno na export. Eh, čili eh, to, ten poměr exportu k importu je 3 ku 1. Dále je třeba si uvědomit, že toto odvětví bylo velice tvrdě zasaženo hospodářskou krizi již v roce 2008 a 2009 pra- prakticky veškerý prodej skončil. Došlo k určitému oživení v roce 2010 a také v roce 2011, ale jsme ještě daleko od um, úrovně výroby, která existovala před krizí. Nyní se zmíním o současné legislativě. A má, hovoříme o směrnici 94 lomeno 25 lomeno EC. Tady cílem bylo vytvořit eh, vnitřní trh pro rekreační plavidla a proto i harmonizovat eh, bezpečnostní a ekologické požadavky na úrovni Evropské unie. Eh, rozsah působnosti. Jedná se o rekreační osobní vodi, eh, eh, plavidla, částečně dokončená plavidla, o hnací motory a určité komponenty. Vyloučeny jsou kánoje, kajaky, surf, surfovací eh, prkna, historická plavidla nebo závodní plavidla, experimentální vznášedla eh, komerční aplikace a, eh, nebo plavidla vybudována pro svůj vlastní účel, která pak se neuvádějí na trh. Teď máme základní požadavky a technické podrobnosti, eh, eh, které jsou zřízeny prostřednictvím harmonizovaných standardů. V současné době máme 60 eh, aktivních standardů, které se uplatňují v této oblasti. Pokud jde o ty požadavky, které se zvažují, Týká se o projektové kategorie, kategorie typu plavidel. Jedná se o příslušnou sílu větru a vln. To jsou aspekty, které je třeba brát v úvahu eh, při posuzování dodržování základních požadavků. Tato směrnice byla novelizována v roce 2003 a tehdy byl právě eh, rozsah působnosti rozšířen na osobní vodu, eh, plavidla a hnací motory. Pak bylo provedeno uh, hodnocení souladu um, po vy, už vybudování lodi, aby se to zkontrolovalo u těch uh, člunů, eh, které se, dejme tomu, dovážejí do Evropské unie, které si přivezou třeba sami spotřebitelé, kteří si, nebo které nakupují sportovní kluby. Ale Jedná se o plavidla, která neprocházejí normálním eh, postupem dovozu. A proto je třeba zajistit, že máme jistotu, že i tyto čluny, i tyto plavidla vyhovují základním požadavkům. A eh, ta novela také zavedla ekologické požadavky, které se týká hluku a emisí motorů. A v té době bylo slíbeno, že dojde k další revizi a že ta revize přihlédne k technickému rozvoji. Základní požadavky. Máme tady ustanovení, která se požadavků identifikace trupu lodi, musí tam být eh, uveden stavitel, eh, manuál, pak tady je integrita a konstrukční požadavky, pak manipulační charakteristiky a instalační požadavky na instalaci motorů, eh, elektrických a jiných systémů, které se montují na lodi hodnocení eh, schody eh, otevírá velké možnosti pro výrobce je rozdíl mezi čluny eh, pod a nad 12 metrů. V praxi ovšem existuje možnost, aby výrobce sám vydal prohlášení souladu na základě schody na základě určitých testů. A v mnoha případech ovšem je třeba, aby zasáhl příslušný orgán pro posuzování schody a to též se týká i komponentů. Co se týče osobních plavidel, Tady je také možnost, aby majitel sám vydal prohlášení schody a zase příslušná e, orgány mohou samozřejmě také mohou zkontrolovat emise, e, protože tady zase máme určité moduly, které vyžadují, aby byl vyrozuměn příslušný orgán pro posuzování schody, co se týče emisí, včetně také emisí hluku. Ehm, ale většinou je třeba, aby se, ehm, aby toto posouzení zkontroloval také notifikovaný orgán jak eh, to momentálně vypadá eh, s přípravou revize. Ta revize byla zahájena již v roku 2004, kdy jsme si udělali určitou inventarizaci, pak následovala první studie posouzení dopadu, následovala kom- zpráva komise v roku 2007, pak dodatečná komplementární studie posouzení dopadu a veřejné konzultace byly uskutečněny v roku 2009 a částečně také v roce 2010. Teď eh, o jaké hlavní změny se jedná? Eh, eh, zvažovaly se dva přístupy. Jeden posoudit, jaké základní nebo hlavní změny by byly zapotřebí v souvislosti s ustanoveními legislativy a, za, a jaké hlavní změny by byly zapotřebí s ohledem na ekologické záležitosti a požadavky na hluk, které požaduje směrnice. Co se týče změn v legislativě, první posouzení vedlo k tomu, že se ukázalo, že je třeba jenom vyjasnit některé definice a některé části rozsahu působnosti a také eh, po konstrukční posouzení, o jaký typ, jak, na jaký typ produktů by se to mělo vztahovat. Pak eh, také je tady potřeba aby směrnice byla v souladu s novým právním rámcem a s ustanoveními eh, smlouvy o fungování Evropské unie. A limity mm, pro mezní hodnoty pro emise eh, výfukové byly revidovány s ohledem na to, aby se využilo všech možností pro zlepšení ekologického eh, výkonu těchto lodí a to také s ohledem na eh, možnost podpory konkurenční schopnosti tohoto odvětví. Takže pokud se jedná o rozsah eh, působnosti, já bych chtěl zopakovat, že tady se nejedná o žádné zásadní změny v této oblasti, že tato ustanovení eh, hlavně vedou, eh, se hlavně mají vyjasnit. Čili že se jedná pouze o osobní vozidla, které, pardon, plavidla, která jsou za, e, e, pro sportovní a rekreační účely, že jsou vyloučena obojživelná pravidla, plavidla a e, pak je tady specificky řečeno, že kánoje a kajaky jsou vyloučeny, pokud jsou poháněny čistě pádly. A e, pak se tady zvažují některé nové definice v tomto odvětví. Jedna se vztahuje k plavidlům, která se budují pro vlastní využití, aby se použi- využi- vyjasnilo, e, jaký je vztah mezi touto koncepcí a mezi koncepcí využívání e, částečně dokončených částí plavidla. A pak ještě bylo třeba vyjasnit koncepci soukromého dovozce Eh, pokud se jedná o posouzení už po eh, postavení lodi. protože eh, musí být jasné, že se tato ustanovení vztahují na osobní plavidla. Směrnice tedy má být v souladu s novým právním rámcem. To je věc velmi dobře známá. Máme tady teď nová právní ustanovení, ehm, hovoříme o nařízení číslo 765 z roku 2008 a e, rozhodnutí 768 z roku 2008 a příslušná ustanovení byla teď zapracována do legislativy o e, rekreačních plavidlech. Nyní, co se týče emisních limitů. Vzali jsme v úvahu potřebu zpřísnit emisní limity. Ale zároveň musíme rovněž mít na zřeteli, že eh, eh, kolik tedy eh, jsou omis emise, že je to jenom asi u NOXu, par, pardon, u NOXu je to 0,5 a tady 0,1 to je celkový příspěvek těchto emisí 0,01, pardon, 0,1 a 0,1 u NOXu a mm, ekologická kvalitní standardy. Vypadá to tak, že jenom noxy přesáhly vysokou koncentraci a to, když si představíme právě velkou koncentraci těchto plavidel v malých přístavech pro ten rekreační plavidla a to pouze ve špičce, tak jenom tehdy by došlo k převýšení limitu NOXu. Vzali jsme také v úvahu to, že v některých jiných regionech světa platí přísnější standardy. A proto z tohoto hlediska jsme se zabývali i možnostmi dalších pozměňovacích návrhů pro tuto revizi. Přičemž byly navrženy tři scénáře. První varianta, jako obvykle bývá, žádná změna. Druhá varianta, eh, přihlédnutí k přísnějším eh, emisním limitům. Dále třetí varianta byla eh, možnost přísnějších emisních limitů, ale eh, v souvislosti nebo spolu i s zmírňujícími opatřeními, opatřeními zmírňujících dopady. První pod alternativa je využití eh, flexibilního režimu, druhá pod alternativa použití přechodného období a třetí opět přechodné období, eh, zejména eh, rozšířené pro malé a střední podniky, které jsou výrobci. Výsledek eh, tohoto posouzení byl takovýto. Jedná se o čistý ekonomický dopad tak tedy ta alternativa, kterou u nás druhá alternativa, kde to znamená přísnění, eh, zpřísnění eh, limitů, tady by přínos byla 1,9 až 34,1 milionů eur. Eh, přísnější limity, ale zároveň flexibilní režim, to by dalo čistý prospěch 4,8 až 34,6 milionů euro. Pak eh, eh, varianta s přechodným obdobím by zvýšila tento prospěch takže by to dělalo 5,7 až 34,9 milionů. A posléze třetí podalternativa, že by se rozšířilo to přechodné období na střední, malé střední podniky, to by bylo zhruba podobné jako to předchozí 5,7 až 34,8, co se týče čistého ekonomického přínosu. Teď jsme ale posuzovali také sociální dopad. Tady pochopitelně je potřeba odlišovat eh, různé typy eh, motorů CI a SI. Eh, co se týče těch různých scénářů, tady uvažujeme o ztrátách menších, to je ztráta tedy pracovních přežitostí v té pod 3.1, tam by ta ztráta pracovní příležitosti byla nižší než 10, u těch CI motorů, u SI motorů méně než 100 a potom eh, u té tam, kde bychom měli ty přísnější emisní eh, programy po tu přechodnou dobu, tak tam potom eh, neočekáváme žádné ztráty pracových příležitostí pro CI motory a ty ztráty by byly nižší než 100 u eh, těch motorů typu SI. Ehm, pokud bych abychom eh, prodloužili to přechodné období pro malé a středně velké podniky, tak eh, tady neočekáváme ani u jednoho typu motoru ztrátu pracovních příležitostí. Eh, tak, abych se dostal k závěrům. Pardon ještě. My jsme také posuzovali možnost snížení hluku, respektive emisí hlukových. Um, co se týče emisí hluku. Tady je potřeba vždy eh, zvažovat to, že tyto emise hluku eh, se netýkají pouze motorů jako takových, ale eh, mohou mít své kořeny i v kombinaci určitých faktorů, ať už je to Eh, ať už jsou to fyzické podmínky, existující vlny, eh, vítr, fakticky tvar lodě a tak dále. Čili eh, další věc, kterou musíme zvážit v této souvislosti, je i otázka vnímání vlastně hluku, která může být, to vnímání může být velice subjektivní a může pochopitelně záviset i na takových faktorech, jako je počasí, jako je to, jestli se jedná o dobu denní nebo noční a tak dále. Eh, co se týče tedy toho faktického hluku, náš závěr eh, byl asi takový, že eh, to přispívá k tomu vnímanému hluku pouze částečně. Další věc týkající se prospěšnosti snížení eh, těch eh, limitů eh, hluku, tak jak je upravená legislativou, že tato věc je marginální, pokud to srovnáme s náklady, které by nastaly které by vycházely z potřeby nově vlastně koncipovat stavbu těchto lodí. bereme-li v úvahu, eh, že eh, tady ten výsledek by nebyl proporcionální, tedy ve vztahu k tomu vnímanému hluku ze strany spotřebitelů. Eh, kromě toho jsme se zabývali i jinými dostupnými možnostmi řešení to znamená e, e, možnostmi snižování e, zvuku u těchto typů plavidel. Většina těchto možností souvisí se snížením rychlosti a proto článek 5 té navrhované směrnice otvírá dveře pro členské státy, eh, jinými slovy dává jim to možnost, aby upravili ty limity tak, aby jim to umožňovalo skutečně jít tou cestou snižování eh, hluku při použití těch různých nástrojů, které mají k dispozici. Dále eh, tedy jsme se zamysleli na tou otázkou výfukových emisí. Tady jsme navrhovali eh, úpravu té, eh, toho přechodného období pro malé a středně velké podniky, hlavně tedy pro výrobce těchto plavidel, ale nenavrhujeme žádné změny eh, týkající se těch faktických limitů. Ehm, teď bych ehm, rád eh, ještě řekl jednu věc a sice, že ty výfukové emise, respektive to, co se navrhuje, eh, má skutečně i pozitivní vliv na jednak vznik pracovních příležitostí a také na konkurenceschopnost schopnost Eh, protože eh, pochopitelně toto odvětví eh, také čelilo určitým problémům, které souvisely s tím, že ty požadavky byly velice rozličné, museli se neustále přizpůsobovat nejrůznějším výrobním linkám, tak aby ty, ta plavidla odpovídala těm požadavkům, které jsou různé v různých částech světa. Teď se snažíme tedy určité přiblížení těchto věcí, což by mělo umožnit eh, tomuto odvětví eh, využívat výhody eh, takzvané ekonomiky nebo úspor z rozsahu, což opět by se projevilo pozitivně zvýšením naší konkurenceschopnosti. Rádi, rád bych teď tedy eh, uzavřel svou prezentaci. Děkuji vám za pozornost, pochopitelně velice rád vám poskytnu další vysvětlení, po případě budu reagovat na vaše připomínky a dotazy. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji vám za to, že jste tímto velice jasným eh, způsobem nastínil, o co jde. Eh, dovolte, abych přivítal Eh, studenty, eh, kteří přišli eh, k nám. Jsou to studenti z Estnu, kteří studují právě evropská studia. Jsou to lidé z mého volebního okresku a jsem rád, že tady budou teď, kdy já budu prezentovat svou zprávu. Nevím, jestli očekávali, že budeme hovořit právě o plavidlech, ale každopádně jsem moc rád, že mezi nás přišli. Eh, takže teď eh, tedy si vyslechneme připomínky jak zpravodaje, tak eh, stínových zpravodaj. Tady pan Šváb, je tady taky pan Repke, je tady pan Konferáty. I on řekl, že by rád chtěl k tomu se vyjádřit. Paní Rury je tady, pan Dion, bohužel tady není, ale možná, že ještě dorazí. Takže dovolte, abych na úvod řekl já něco jako zpravodaj k této zprávě. Myslím si, že ta te, toto posouzení dopadu bylo mimořádně eh, důležité. Jedná se o revizi směrnice, eh, která už platí dlouhou dobu. A vy jste také hovořil o tom, eh, kolik času jste potřebovali na přípravu této revize, která byla zahájena již v roce 2007. Myslím si, že skutečně čas nazral na to, abychom udělali nějaká rozhodnutí Eh, která by měla eh, být výhodná také pro naše výrobce. Ti se určitě těší již na výsledky eh, vaší práce. Jedna věc, kterou jste nezdůraznil ve své analýze, souvisí s těmi novými limity na výfukové emise. Já tomu rozumím tak, nakonec budete mít možnost ještě na to reagovat, ale myslím si, že ty nové návrhy týkající se těch to eh, eh, emisí výfuku jsou eh, stejné, jako jsou ty americké, stano, americké stanovené limity, což je velice důležité pro vývoz, to je velice důležité hlavně pro ty evropské výrobce, kteří vyrábí tato plavidla na vývoz Myslím si, že je velice dobře, že teď se zabýváme také globálními eh, eh, opatřeními a globální regulací, protože to si myslím, že je velice zajímavé také pro naší diskusi, eh, kdy bychom si měli také položit otázku, jak daleko v této diskusi můžeme ještě zajít. Dále, eh, co se týče těch eh, opatření, která mají tyto věci eh, přizpůsobit tomu, co již existuje v jiných oblastech, myslím si, že by bylo velice důležité si říci, jestli existují některé konkrétní otázky, které je potřeba v této souvislosti řešit. Mám tím na mysli například určité věci upravující využití motorek, motorek protože pochopitelně Existuje i v této oblasti celá řada plavidel, která jsou vyráběna na e, žádost daného majitele. To znamená, těch standardizovaných plavidel zase tak moc není. A myslím si, že by bylo velice dobré e, se, si položit otázku, e, jaké změny můžeme očekávat, jestli i tomuto procesu se věnují členské státy a jestli je tady něco, co bychom měli také sledovat v oblasti těch veřejných politik. Tolik asi ode mne. Já bych teď požádal stínové eh, zpravodaje, aby se vyjádřili k této zprávě a chtěl bych ještě jednou zopakovat, eh, že jsem velice rád, že tady jsou všichni to stínové, stínoví zpravodajové, protože budeme muset eh, spolupracovat na této Eh, na tomto návrhu a nevím, jestli to víte, ale měla by být organizována také mise, která by měla zjišťovat fakta, eh, to znamená, bude to mise eh, k různým výrobcům. Mělo by k tomu dojít ve čtvrtek tento týden, kdo by se chtěl zúčastnit této mise, tak přijďte na Garden Midi v 7 hodin ráno. Doufám, že to neodradí mnohé z vás, ale opravdu je velice důležité, abychom si udělali určitou konkrétní představu o těch problémech, kterým čelí toto odvětví. E, já nevím, myslím si, že i ostatní by chtěli se k tomu vyjádřit. E, e, nejprve tedy ale dám slovo našim stínovým zpravodajům a potom těm dalším, kteří požádali o slovo. Pan Švab. Zaprvé bych vám chtěl poděkovat za tu stručnou prezentaci. Chtěl bych říci, že z mého pohledu ten časový plán, který jsme předpokládali, odpovídá přáním účastníků, už zúčastněných stakeholderů. To znamená, že na mém stanovisku z 8. května se nic nemění. Za prvé, to téma je obrovsky fascinující, protože sportovní lodi mě osobně fascinují už od mého mládí, ale dosud žádný nemám, tedy jsem neutrální, zainteresovaný pozorovatel to znamená nejenom ten, kdo to chce koupit, nýbrž také ten, kdo se také je schopen zabývat těmito směrnicemi. Jednal jsem také s příslušnými svazy a výrobci a proto ta prezentace komise byla velice potřebná, protože se jedná o téma, které je velice komplexní. Co se týče, co se týče ona akce v Düsseldorfu, tak to vítám. Bohužel ne, není možné, abych tam byl, ale setkám se s, výhro, s domácími výrobci sportovních lodí na Bodnze v létě. Chtěl bych se ale zmínit několik věcí. Za prvé, snižování CO2, jak to předpokládá směrnice, tak to z mého pohledu odpovídá tomu, co ekonomicky je dosažitelné poměrně snadno. A co evropští výrobci těchto sportovních a motorových lodí mohou dosáhnout a mohou působit na celém světě, aniž by to zkreslilo soutěž pokud budeme dál potom s limitními hodnotami, tak potom by to mohlo, by mohlo být složitější. To, je, to jsou diskuse, které máme v Evropské unii často, ale v zásadě eh, souhlasíme s těmi a připravujeme se na ty limity, které byly přijaty v Kalifornii před několika lety a které v naší oblasti musí být splněny také. Politickou otázkou je, zda chceme nějakým způsobem regulovat hluk Hovořil jsem s výrobci a se své zpravodaji, který se zabývali hlukem z pneumatik. Tady bylo velice složité zjistit, z jakých faktor, jakými faktory je tento hluk tvořen. A proto to, co tady námiz na vrhuje komise, to mi přijde poměrně srozumitelné a dobré. Byť na tom či onom místě by bylo možné to či ono změnit, ale jinak se domnívám, že především po skandálu s prsními implantáty, které také vycházejí z té oné uvedené směrnice, tak tady jde o to, že je třeba musíme vycházet z hodnověrnosti údajů, které o sobě dávají výrobci a jinak, to je to, o čem už hovořilo předsednictví, tak to je věc, která se nakonec podaří. V mé zemi existuje ještě jeden další bod, který je třeba vyjasnit a který vyplývá z toho, že tato směrnice platí také pro soukromé osoby, které importují sportovní lodě. A to je věc, která zatím u nás zahnuta není, protože u nás jedná pouze o komerční importéry. To znamená, že na konci v tom návrhu směrnice bude, mus, bude to muset být zahrnutě také soukromí importéři, soukromí, soukromníci, kteří se přivázejí lodě, ale jinak v zásadě to, co navrhla komise, je věc, kterou vítám a děkuji. Uh, Mr. Rappel. Pan Rappel? Možná. Já čekám. Děkuji, pane předsedající. Rád bych poděkoval za tento úvod. Přineslo nám to velice mnoho zajímavých poznatků a také se vždycky raduji, když se dívám na čluny, anebo když na člunek sám jsem. Samozřejmě rozumím tomu, že bez motoru si nepomůžete. Motor potřebujeme, ale v revizi, co se týče revize směrnice, tak tady se soustředíme na technické věci. Avšak přesto je důležité také to, abychom zde měli nazřeteli a nezapomínali na téma ochrany životního prostředí. Emise je třeba snížit, hluk musí být snížen u sportovních lodí. U sportovních šunů je to věc, která má skutečně velké, velký dosah. A tady je skutečně důležité, abychom tady skutečně dosáhli zlepšení kvality vzduchu i vody. Samozřejmě, že tím nelze zhoršovat konkurenceschopnost. Co se týče hlukové zátěže, tak tady vím ze své zkušenosti, že z pohledu občana tyto vodní skútry, které sem také patří, jsou právě těmi, které jezdí co nejblíže kolem pláží a, nebo kolem bungalovů a lidí a ti to vnímají jako nepříjemné obtěžování hlukem. A to je věc, kterou nesmíme zapomínat. Hovořil jsem s několika mezinárodními svazy. A všechny tyto svazy mi řekly, že k této revizi se staví pozitivně. Avšak důležité je, aby sociální dopady nacházely svůj, své zohlednění, především také co se týče hlediska zaměstnanosti. Avšak domnívám se, že s pomocí pana Hábera se nám podaří vypracovat dobré stanovisko, které skutečně také bude podporovat trvalé udržitelný rozvoj v Evropské unii. Děkuji. Uh, thank you very much. Uh... Eh, děkuji, pan Mandels. Děkuji, pane předsedo, a děkuji komisi za tento úvod. Myslím si, že to je vyvážený návrh a souhlasím s vaší první poznámkou, že bychom měli hledat možnosti pro globální řešení, protože v dobách finanční krize potřebujeme více vývozu z Evropské unie do jiných eh, částí světa. Budeme mít eh, globální uspořádání, mohli bychom podpořit eh, stavbu lodí v Evropské unii protože myslím, že eh, tam podniká i mnoho malých a středních podniků a vlastně se to týká celé Evropy a týká se to i tady třeba Düsseldorfu. Jsem velice rád, že i vodní lyže a skutry jsou eh, zahrnuty, protože lidé to vidí tak, že to jsou ty nejproblematičtější malé eh, čluny, co se týče hluku a jiných problémů. Proto jsem velice rád, že jsou také zahrnuty. A teď eh, hovoříme o uvádění na trh, ale měli bychom se zdůraznit používání v Evropské unii, protože kdy, i když to dáte na trh a eh, prodáte, tak to je jedna věc, ale také si to osoba může dovést a používat to. A nebylo by vhodné, aby taková dovezená plavidla neodpovídala evropské legislativě. Pak jsem eh, také slyšel od eh, stavitelů lodí, že někde se používá plyn nebo diesel, někde se používá eh, benzín a diesel a musíme se zamyslet tedy nad tím, zda to je možné u lodí, u těchto člunů. A jedna z posledních věcí, co bych chtěl Eh, zmínit. Vy, pane předsedo, určitě řeknete, že to eh, není eh, ve vztahu k této směrnice, ale jak víte, jako u traktoru a jiných věcí, já vždycky hovořím o licencích a taková společná licence pro provozování malých a rychlých člunů pro celou Evropskou unii by byla užitečná. Pokud to nebude vhodné tady, tak zase vás prosím napište výbo, výboru pro dopravu dopis. Určitě by nebylo vhodné Eh, v tomto případě, ale tady je pan Zíla z dopravního výboru a tam mají daleko větší zájem o bezpečnost eh, všech, kdo provozují eh, dopravní zařízení, ať už to jsou kormidelníci nebo piloti nebo řidiči. Paní Rula je dále. Chtěl, všechno už bylo řečeno, nemá smysl, abych opakoval všechno, co už bylo řečeno proč, také jsem si říkala, proč ty, proč ty soukromní dovozci byly vyňaty, to už také bylo řečeno. A co jste se, co, o čem jste hovořil v souvislosti s mezinárodními standardy, to byla také moje otázka. To znamená, proto to mohu říct velice stručně. Domnívám se, že tady můžeme spolupracovat velice konstruktivně a mám dojem, že všichni se ubíráme stejným směrem a to, co nám předložila komise, je velmi dobré. Děkuji. Okay. Um, let's then... Dobře, tak si poslechneme naše dva zpravodaje, kteří vypracovávají stanoviska jiných výborů. Pan Zíla, nejprve. Děkuji, pane předsedo. To je pro mě výborná mm, příležitost mm, poslouchat diskusy a chtěl bych také poděkovat komisi za prezentaci revize směrnice. Jenom několik slov. My jsme ještě nezačali na výboru pro dopravu o tom hovořit, ale určitě eh, hlavní pozornost se zaměří eh, jako v případě ehm, trhu pro eh, motocykly na bezpečnost. To bude v první řadě zajímat moje kolegy z výboru pro dopravu. A já se budu také snažit Eh, jakožto autor stanoviska, eh, aby eh, to bylo pokud možno co nejrozuměji pojaté, abychom nenarušili konkurenční schopnost na globálním trhu, myslím konkurenční schopnost Evropské unie na globálním trhu s těmito plavidly. Určitě se bude hovořit o rozsahu působnosti, jak to vždycky bývá. To je totiž velice pružný nástroj Eh, který umožňuje vytvářet eh, zájmové skupiny tím, že někoho buď zahrnete nebo vyloučíte z rozsahu působnosti. A jsem také eh, pro takovou licenci evropskou pro vodní, vodní pro plavidla. Zatím jsme ještě o tom nehovořili ve výboru pro dopravu, ale opravdu se nás to týká. A co se týče výfukových emisí a jejich snižování, tady mm, komise dělá analýzu nákladů a přínosu a ta eh, a varianta 3, 3, myslím si, že určitě tady dojde k diskusím v našem výboru. Přirozeně nemohu předjímat eh, závěr, který posléze bude vtělen do toho stanoviska, ale každopádně vám znovu děkuji za příležitost se zúčastnit. Pan Tatarala, prosím. To Utile oggi essere qui ed ascoltare il suo intervento. Děkuji. Je pro mě velkou radostí, že tady mohu s vámi pobít a že jsem si mohl vyslechnout, co říká komise i co říkají účastníci, protože to všechno mi dalo materiál k tomu, abych to mohl pos- abych tomu rozuměl. Protože jedná se tady o velice zajímavou skupinu na trhu, které je třeba pomoci a které je třeba podpořit. U nás ve výboru pro životní prostředí se budeme zabývat především aspekty, které se týkají životního prostředí. Moje hodnocení toho, co provedla komise, je pozitivní, avšak já pracuji ve výboru, který přece jen v těchto otázkách a v těchto oblastech přichází s celou řadou otázek. Je toho víc, čím se zabýváme a je tady velice mnoho bezpečných věcí. Na jedné straně je to otázka zaměstnanosti, konkurenceschopnosti, růstu a na druhé straně ovšem i požadavky, abychom chránili životní prostředí. Tedy opakuji ještě jednou, že celkově se na to dívám pozitivně a hodnotím to pozitivně, avšak domnívám se, že by bylo možné přece jenom více zdůraznit otázky eh, hlukových emisí. Stejně tak by bylo, samozřejmě by to bylo možné řešit tím, že by se omezila rychlost, Avšak omezení rychlosti to v zásadě souvisí také s bezpečností. A to je věc, která by v každém případě měla být zohledněna. Ale dále bychom se měli také, za, usil, také bychom měli usilovat o akustické znečištění, tedy o hlukovou zátěž, která by měla být snížena a omezena. A tady, domnívám se, dosud tento problém nebyl dostatečně respektován a zkoumám, ale právě to hluko, ta hluková zátěž, to je věc, která má bezprostřední vliv na člověka, zatímco to znečištění životního prostředí přichází ve svém efektu až později. Ano, děkuji mnohokrát za tyto poznámky. Eh, jestli někdo by se chtěl přihlásit, pan Koperáty, ano, já se omlouvám, já už jsem vás měl na seznamu. Grazie, presidente. Děkuji, pane předseda. Eh, práce, která, eh, kterou dělá komise, je docela působivá. A proto já, stejně jako kolegové, eh, chci zdůraznit, jak důležité je, abychom se zaměřili na dopady. Pokud tady nebude limit pro hladinu hluku u osobních plavidel. A když hovoříme o dodržování ekologických požadavků a limitů emisí, to má samozřejmě velký význam pro bezpečnost, ale pokud neuděláme nic s znečištěním hluku, pak eh, to nebude moc k ničemu, protože toto jsou konec konců plavidla, která eh, se plaví velice blízko pobřeží a dokonce i ta nejmodernější plavidla eh, pořád pod, mají velkou hladinu hluku a proto ve světle těch poznámek, které zazněly ze strany samotné komise, eh, mně přijde zvláštní, že nemáme žádné technické nástroje, které by nám umožnily stanovit ten hluk. A Přece nám jde o určité věci pro evropskou veřejnost a kdybychom e, znížili hladinu hluku, e, tak by to naopak posílilo evropský průmysl, protože nejprve by to zajisté bylo těžké, ale pak naopak by to Evropě přidalo na konkurenční výhodě, protože by se ujala vedení v této oblasti. Proto je třeba se zatím zamyslet. Byla by to škoda. E, tady odvedete skvělou práci, ale zůstane v ní takováhle mezera. A to, toho si také každý všimne. Všimne se, že v té krásné legislativě zaje taková díra. A pak je tady vlastní eh, posuzování nebo vlastní eh, autocertifikace. Eh, určitě to je způsob, jak věci urychlit, ale může to fungovat pouze za jediné podmínky, že penále pro ty, kdo nebudou eh, násled, eh, dodržovat pravidla, budou taková, že si to každý dobře rozmyslí, než eh, bude se to snažit nějak sfalšovat. Tudíž pokud chceme umožnit takovou autocertifikaci, a to dovedu pochopit, pak v případě porušování pravidel by měla být skutečně tvrdá penalizace. Děkuji. Děkuji všem vám, velice děkuji, to byly velice užitečné poznámky. Já to potom eh, nakonec rychle schrnu, ale možná, že eh, teď eh, byste, bych chtěl přímo zareagovat na to, co tady bylo řečeno o posuzování dopadu. A myslím si, že jedna z nejdůležitějších věcí je právě ta hladina hluku. Takže jsem velice rád, že vám mohu dát slovo, abyste mohl teď zareagovat na to, co zaznělo v diskusi. Ano, děkuji mnohokrát. Nejprve mi dovolte, abych potvrdil, že ta část návrhu, která je e, spojena s ekologický, my e, požadavky je velice podobná tomu, co existuje ve Spojených státech. Jedná se o podporu právě konkurenční schopnosti o udržení pracovních příležitostí v Evropské unii. My eh, eh, Plně respektujeme nutnost souladu s novým právním rámcem. Zavedli jsme tedy pojem soukromý dovozce. Eh, kolem toho se ještě točí určité diskuse. A jak pan Mendes eh, to formuloval, jedná se o to, abychom zajistili eh, dodržování pravidel, eh, jednali se o určité typy plavidel, osobních plavidel, aby byla jistota, že když se je někdo koupí někde jinde, v nějaké třetí zemi, a bude je používat v Evropské unie, že to bude plavidlo, které bude v souladu s evropskou legislativou. To je jedno z největších eh, eh, vysvětlení, které eh, bylo po nás požadováno v souvislosti s touto legislativou. Pak ještě k tomu hluku. To je opravdu velmi složitá věc. My jsme neřekli, že to není možné z technického hlediska, že se to nedá měřit. Samozřejmě, že hluk se dá měřit, ale my tady Eh, říkám, že jedna věc je, eh, kolik se naměří a jak to lidé vnímají, že to bývají dvě různé věci. A eh, my nemáme úměrný dopad, když um, donutíme ke snižování hlukových emisí motorů. Abychom dosáhli významného pokroku v této oblasti, pak prostě bude eh, nutný nový projekt, nová konstrukce motorů a to by si vyžádalo obrovské náklady nejenom ze strany odvětví, ale také ze strany spotřebitelů, kdy ty, ty čluny budou dražší. A musíme také přihlédnout k tomu, že eh, hluk, jak to lidé vnímají, není spojen pouze s tím plavidla, plavidlem nebo jenom s motorem, ale že to také hodně závisí na jiných podmínkách, jako je koncentrace člunů, rychlost, eh, počasí. Takže ehm, z hlediska ochrany spotřebitelů je třeba vzít v úvahu všechny tyto faktory. Chceme-li v praxi dosáhnout výsledku snížení hluku. Proto tady máme článek 5 navrhované legislativy a tam e, se poskytuje možnost členským státům, pokud taková situace vznikne, že tady bude problém spojený s hlukem, aby mohli podnikat opatření a e, pragmatickým způsobem tento problém řešit. Děkuji vám mnohokrát. Ano, e, myslím si, že určitě e, Potom e, se zájmem o tom budeme hovořit i se výrobci lodí. A myslím si, že pořád tady ale jsou jisté obavy, které v této souvislosti přetrvávají, protože váš návrh nakonec předpokládá, že členské státy by mohly mít různé vnitrostátní požadavky ve své úpravě na hluk. A myslím si, že výrob výbor pro dopravu má zájem právě o ty oblasti, kde místní orgány mohou například uvalovat ehm, rychlostní limity a můžou třeba omezovat i ehm, použití určitých typů člunů a třeba někde budou vyžadovat eh, jenom elektrické čluny, pokud se jedná o opravdu klidné rekreační oblasti, kde nemají být lidi rušeni. Takže i tohle bude určitě součástí našich diskusí. Teď pokud se týká týká termínu já si myslím, že eh, se jedná o přepracování eh, směrnice a proto chci, aby to bylo flexibilní podle toho, co zjistíme v našem šetření tento týden. A eh, myslím si ale, že byste měli dostat pokud možno rychle návrh zprávy, já to pošlu k překladu 7. února, takže 28. a 29. února bychom o tom mohli jednat s tím, že pro členy bude termín 15. března a budeme potom o tom tom diskutovat po velikonocích. A já prosím kolegy z eh, výboru, které vypracovávají stanoviska, aby nám řekli, jestli jim ty termíny vyhovují, aby měli dost času to probrat. A předběžně eh, jsme slyšeli, že ekologický výbor by o tom mohl hlasovat do 25. dubna. My bychom v tomto výboru hlasovali 8. května a šlo by to pak na eh, černovou plenárku. Tolik můj orientační harmonogram, ale budu to muset ještě ještě dohodnout se s novými zpravodaji a musíme myslet také na dobu, která je potřebná na eh, přípravu. Myslím si, že když se to zdrží o měsíc nebo dva, tak už na tom tolik nebude záležet. Budeme-li třeba ještě něco vyšetřit. Eh, nenavrhuji veřejné eh, slyšení. Myslím, si, že zasedání se zainteresovanými stranami, hlavně s spotřebiteli, to by bylo velice důležité, ale třeba bychom chtěli také si poslechnout návrhy Eh, municipalit, místních orgánů. Například na jezeru v Konstanci pan Repo také má významné vodní toky eh, ve Finsku, tak samozřejmě je, budeme vítat jejich poznámky. Určitě k tomu dojde. Takže velice děkuji komisi eh, za tento bod a přecházíme k dalšímu bodu a to jsme měli dělat přesně v půl dvanácté a to je výměna názoru ke zprávě o paní Bastos, kterou tady vítám a je to vlastně naše reakce na Eh, dokument, pracovní dokument komise, vlastně brožura, která už tady byla rozdána týká se to 20 hlavních obav evropských občanů a podniků ohledně fungování jednotného trhu. Chtěl bych vám připomenout, že my jsme sami o toto žádali v eh, tomto výboru v souvislosti s tím, jak my jsme pracovali eh, na zákoně o jednotném trhu. A nám, mělo, nám přišlo rozumné, abychom na to zareagovali. A konkrétně si myslím, že je důležité, aby i jiné výbory eh, se měly eh, možnost tomu vyjádřit. Takže jsme požádali celou řadu výborů, aby navázali na některé záležitosti, které, které v té zprávě je. A bude zajímavé, když nám paní Bastet řekne, jak ten pokra- pokrok, eh, proces probíhá stínový zpravodaj je tady, pan Roka, pan Roše tady není, paní Rule ta možná zareaguje za zeleném paní McClarken a pan Dion. Paní Mastos eh, možná by byla tak laskavá a podala nám aktuální informace, jak se věci mají. Pak je tady také paní Vhofen za komisi a ta vede pracovní skupinu Task Force, která se týká jednotného trhu a má na starosti tento návrh, takže budete mít možnost na to zareagovat a říci nám, co zatím se tam děje. Takže prosím, paní Bastos, můžete nám podat aktuální informace, jak to s tímto projektem v této fázi vypadá? Děkuji. Děkuji vám, děkuji vám za slovo. Ono je to tak. V tuto chvíli jsme dostali do situace, kdy je třeba vytyčit si rámec pro tu, pro tu zprávu o 20 novších za potřebách občanech v souvislosti s tím trhem. A tato zpráva proto má rozhodující význam tuto chvíli tedy nastal okamžik, kdy tuto zprávu budeme muset prodiskutovat, vypracovat ji. Máme tady hospodářské, finanční a sociální krizi a při budování Evropy máme ten scénář, že, toto společ, že tento společný záměr je ohrožen. A tato skutečnost nás vede k tomu, že tento pro, že máme tento projekt pro budoucnost Evropy, pro velkého společenské, společného jmenovatele pro členské státy, které mělo by to zahrnovat všechno v tomto, ono, v tomto společenském trhu, nebo společný trh. Ten společný projekt sám je jiným projektem. To je projekt Evropy, která se znovu setkává a která přináší také nové naděje. A z tohoto důvodu představuje obrovskou prioritu, aby do projektu evropské integrace byli postaveni do středobodu občané. Tato zpráva byla připravována poté, co Evropská komise připravila 20 nejdůležitějších otázek, které byly zjištěny u občanů a u podniků, týkající, a sice otázky týkající se společného trhu vnitřního trhu. Je, jsou to otázky, které, se, které mají občané, když cestují, když se pohybují z jedné členské země do jiné členské země, když tam chtějí pracovat, a nebo když tam své podniky chtějí rozšiřovat své obchodní aktivitu, aktivity. A všechny tyto problémy jsou tě, souvisí nejenom s každodenními otázkami, jako je například sociální pojištění, které je třeba dále platit, a stejně nebo tak lékařské služby na úrovni Evropské unie, ale také otázky týkající se změny bydliště, otázky udělování povolení k pobytu a stejně tak kvalifikace, ale také možná i diskriminace na pracovním místě, ale stejně tak je to eh, licencování vozidel, uznávání diplomů a kvalifikací a tak dále. Tedy je to celá hromada nejdůležitějších otázek, o kterých bych zde mohl hovořit i dále, ale to v tuto chvíli nechci. Ale rád bych se zmínil o, jedn, o další etapě O co jde v této zprávě? Tady se jedná o to mít celostní pohled na to, jak funguje společný trh. Dále je to způsob práce, kterou provádějí komise a jak fungují nejrůznější sítě, jako je European Enterprise Networks, a nebo sítě, kde jsou skrnuti společně občan nebo Europa Hometa a potom specifické skupiny, které také byly přes zkoumány. Všechno toto jsou věci, všechno to jsou oblasti, kde byly zjištěny tři základní závady. A tyto tři základní vady souvisí s informacemi. Tady existuje nedostatek, při poskytování a získávání informací. Existuje velice mnoho lidí, kteří nemají dost stanož znalostí o svých právech a nevědí, kde by se jim mohlo dostat pomoci. A vedle toho ex- existuje další závada, co se týká právního rámce. Uh, Evropské unie. V, oba, v mnoha sektorech, v mnoha oblastech skutečně existují velký rozdíl mezi evropským rámcem právním a mezi tím, jakým způsobem tyto zákony jsou potom aplikovány v praxi. A vedle toho ještě také existuje zákonné vákum na druhé straně které vyjadřuje to, že evropský právní rámec Evropské unie neodpovídá zcela očekáváním občanů a podniků, neboť často se zde jedná také o situace, kdy občané mají dojem, že existuje příslušnost Evropské unie pro regulaci určitých oblastí, ale Přitom by to nemělo spadat do příslušnosti Evropské unie nejbliž členských států. Tady, tady jsou určité přepa, překážky, které existují, které třeba překonávat v oblasti svobodného pohybu osob, základních svobod. A to jsou věci, které třeba provádět velmi naléhavě, protože to představuje v tuto chvíli prioritu v, tuto, v toto období budování společné Evropy. Vnitřní trh je skutečně obrovskou realizací v rámci evropské integrace a je to dynamický projekt. Je to projekt, které, který se neustále znovu a znovu a dále vyjíří a zdokonaluje, jak už řekl komisár Banie, které se velice zabývá intenzivně tímto tématem a pro kterého je to velice důležitou věcí a který se snaží také odpovídat na otázky občanů. Ten řekl, že je to nás skutečně, že je to skutečně obrovská výzva pro nás, pro všechny. Je to i pro nás, pro Evropský parlament. A není možné, abychom nenacházeli žádnou odpověď na těch nejdůležitějších otázek, protože je to 20 otázek na seznamu, které mají obrovský dosah, ale my jsme se vytvořili určitý rámec a stejně tak k tomu máme příslušnou legislativu, která může nabídnout odpovědi na tyto otázky. Ale zásadní přitom je, že si musíme být vědomi tomu, že velmi často naše členské země ne vždy přesně sledují a naplňují to tak, jak mají a ne vždy, ta, ne vždy realizují tato opatření také dostatečně konsekventně a kompetentně. Mám na mysli implementaci komunitárního práva, protože to by mohlo usnadnit život, ať už se jedná o studenty, pracující, ať se podniky nebo cestující. Všem těm tento by to měl usnadňovat život v tomto společném proměru, prostoru v době globálního hospodářství, především kdy musíme zdůrazňovat onu mobilitu ve společném prostoru 27. Tady musíme být připraveni také na to, že naše ekonomické úkoly a naše sociální úloha musí být naplňována právě v tomto globálním hospodářství, v této globální ekonomice. A v tomto smyslu musíme nacházet odpověď a musíme také být schopni Eh, odstranit ty pochyby a starosti, které, které mají občané. Jsou to věci, které jsou důležité, které jsou, jsou to každodenní věci, ale jsou to věci, které jsou pro naše důležité občany velice důležité. A tem musíme řešit velmi efektivně. Pokud se nám toto podaří, tak určitě přispějeme svým dílem k tomu, abychom oslabili krizi důvěry, která v současné době ve vztahu Evropské unii existuje. A to je naší povinností. V té případě této zprávy, která má také velice svérazný symbolický význam, je třeba velmi efektivně a rychle reagovat na tyto výzvy, před které jsme postaveni evropskými občany kteří zde přednesli své zájmy, potřeby a to jsou otázky, na které musíme odpovědět, a týkat, protože se týkají jejich každodenního života. Jsem přesvědčena o tom, že existuje zájem o tuto zprávu, že tato zpráva má význam a já bych zde chtěla přivítat všechny stínové zpravodaji a doufám, s nimi budu mít počínaje dnešním dnem velice dobrou spolupráci a chtěla bych zdůraznit, že dotčené výroby a jich osm při vypracovávání této závěrečné zprávy také přispějí svým poditelným dílem. Jsem o tom přesvědčen. Máme zde kulturní výbor, výbor pro zaměstnanost, ekonomiku, životní prostředí, průmysl, právo, občanské, Eh, svobody a dopravu. To jsou všechno četné výbory, které se zajisté natknou pro naše intenzivní práci. A stejně tak, zde, a stejně tak máme dojem, že výsledek této práci, práce také bude mít velký symbolický význam. Tím ukončím svou prezentaci. Máme tady před sebou ještě diskusi, která je důležitá a proto bych chtěla pož- naslouchat, co řeknou stínoví zpravodaji. Na závěr bych chtěla říci, že tuto zprávu 19. respektive 21. března budeme znova projednávat. Máme zde již harmonogram, který je nastíněn, potom tam budou eh, pozměňovací návrhy 8. 12. dubna a potom 19. června zde budeme hlasovat a v plénu potom v září. A zde bych chtěla poukázat na jednu věc a sice, že bez sporu se také budeme zabývat body 7 a 12, což jsou otázky pro um, bank account a potom financial services. A tady domnívám se, že s komisí, omlouvám se, s výborem pro hospodářství se budeme moci dohodnout, tak abychom se mohli postarat o to, aby stanoviska byla vypracována tak, aby zde fungovala skutečně dobrá spolupráce mezi KOM a EKON. A v tuto chvíli se těším na projevy svých kolegů. Děkuji, paní. Děkuji, děkuji, paní Bastos. A jsem rád, že mohu konstatovat, že i vy v této oblasti spolupracujete se zástupci dalších výborů. Uvidíme, jak to bude dál pokračovat teď uh, máme uh, stínové zpravodaje pan Repo, je první, uh, uh, paní Rüle je také tady. Uh, Eh, pan Di Jong se také už dostavil. Eh, eh, vy jste také, zástup, vy jste také zpravodaj za jiný výbor, ano. A paní Gepardová je také tady. Takže to je to, co mám. Na seznamu zatím pan Repo je první, kdo bude hovořit. Näihin mielipiteisiin, jotka rouva... Rád bych se připr k tomu, co řekla paní Bastl, Vnitřní trh, a to je prokazatelné, za posledních deset let přinesl národním podnikům celou řadu výhod. Avšak mnozí z těchto podniků se, tr- se cítí jako cizí na trhu. A proto, bychom, proto musíme ještě přesvědčit, jako občany, tak i podniky, o společných výhodách, které vnitřní trh skýtá. Já osobně považuji za důležité to, že do popředí se dostane uznávání kvalifikací a dále to bude mobilita pracovníků a také, také, se, také je to otázka Eh, překážek v elektronickém právním styku. To jsou věci, které se snažíme řešit. To jsou překážky, které se snažíme odstraňovat. A tady je proto důležité, abychom měli na zřeteli také to, že se by možná bylo možné zavést a dále rozvíjet dobrovolná smírčí řízení, která by fungovala. Je to velice důležité jak pro občany, ale také pro podniky. Těm by to přineslo výhodu protože by tím pádem mohli řešit své názorové rozdíly, aniž by se museli stavět před soud. A v souvislosti s realizací, s implementací směrnicí, směrnic a realizací nařízení, tak tam bývá problém v pasivitě národních orgánů. Je celá řada situací, kde implementace troskota, stroskotává a kde to také občané tak pociťují. A tedy je důležité, abychom konstatovali to, že národní orgány mnohdy nemají vůbec žádnou chuť, anebo také nemají dost kompetence k tomu, aby se dostatečným způsobem zabývali a seznamovali vůbec s evropskými akty. Víme, že tato nařízení a tyto směrnice nemají žádný smysl a nemají žádný účinek, pokud nebudou používány na národních úrovních. A proto bychom se měli zamyslet také nad podpůrnými opatřeními. Tak, abychom pro občany a také pro národní orgány připravili více informací o světu, o aplikaci evropských předpisů v jejich praktickém používání. A takováto podpora by také byla vhodná a přinášela dobré výhody také pro vnitřní trh. Těším se na spolupráci s paní Bastos, ale jsem přesvědčen, že přineseme dobrý výsledek, který přispěje k podpoře vnitřního trhu a také k globální, a které také přispěje ke zlepšení globální konkurenceschopnosti Evropské unie. Děkuji. Mr. Mr. Manders, did you want to... Děkuji, děkuji. Eh, pane Madesi, paní Rühle, pan Dion. Velice děkuji, pane předsedající. Za prvé bych chtěl poznamenat, že podle mého názoru existují tři druhy problémů. A jedna část vyplývá ze studie – asi se jsou to problémy zásadní. Pokud doma nebo ve své straně hovořím o vnitřním trhu, tak musím mluvit velmi, velmi dlouho, než lidi přesvědčím o tom, že to je k něčemu dobré. Dělám to rád. Proto také sedím zde v tomto výboru. Avšak, za prvé, Neustále se hovoří o tom, jaký dopad to má na odborářská práva, na další sociální práva, jaká dopady to má daňově a z hlediska rozpočtu. Mám na mysli to, že v Portugalsku eh, z Portugalska a, a Řecka velice mnoho lidí, se, mnoho podniků se stěhuje do Nizozemí. A to ne proto, že by tam bylo lépe, ale protože se tam platí méně daní. A to samozřejmě jde potom k tíži a na úkor daňových příjmů v Řecku a v Portugalsku. Profesor Monty poukázal právě na tento systém. Ale jestliže se v té zprávě na stížnost, se opírá o stížnosti, které přichází z některých service points, tak, tak, tak se nedostaneme dál. Tady jde o to, že se musí, kdy pokud se ptáme obyvatelstva rozsále na vnitřní trh, tak potom dostáváme také celostní pohled. Měli bychom se soustředit nejenom na technické problémy, nejbrž na problémy, které mají zásadnější, rozsáhlejší význam. A za druhé, existuje problémy čistě vnitrotržní, jako je, tomu, roaming, mm, nebo je to právo mít bankovní účet v jiném členském státě. A co v tuto chvíli je také nápadné, tak to je téma energie. Energií a nabídek energie. Nabídky na energetickém trhu, to je velice složitý komplex a spotřebitelé si tady stěžují. A to jsou věci, kterými se musíme zabývat. A je důležité, aby se to také objevilo v této zprávě. A potom tady je ještě další bod. A sice v 90. letech jsem se snažil své auto auto, za, odve, za e, převést auto s belgickou znakou do nizozemí. A ty náklady a ty administrativní překážky, které tam byly, to nepus, nepasuje do tohoto našeho vnitřního trhu. A proto je důležité, abychom o tom zde také hovořili v této zprávě. Další otázkou, to je otázka DPH, je to otázka, která je velice složitá e, pro občany a pro podniky, ale mnohdy se toho také zneužívá k podvodům dejme tomu, prodeje přes internet. To je také důležitý, e, to je důležitý bod. To je budoucnost a státy by měly být povinovány vytvořit rámec, právní rámec, neboť nakupuji po internetu v Evropě a pokud to činím, tak musím, tak takové, takovéto nákupy a takovéto obchodování musí být zajištěno a chráněno. To jsou velice důležité součásti této zprávy a já bych rád autorům popřál hodně úspěchu a už se těším na diskusi. Děkuji. Děkuji. Eh, děkuji. Já eh, s vámi eh, naprosto souhlasím v tom, že je potřeba se věnovat těmto věcem, které skutečně jsou nepříjemné pro naše občany. Proto je důležité, abychom tento důležitý projekt realizovali. Děkuji. Děkuji, děkuji pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkoval komisi za ten dokument, který je velice dobře strukturovaný a vlastně nám představuje nový přístup, um, který obsahuje velice dobré nasměrování naší budoucí práce. Kromě toho eh, bych chtěl říci, že souhlasím s tou první myšlenkou eh, obsaženou v tomto dokumentu a sice, že jednotný trh je jedna z největších uh, Eh, úspěchu Evropské unie a proto pochopitelně očekávání ze strany eh, občanů jsou mimořádně vysoká, proto musíme zcela jasně reagovat na eh, všechny otázky a na všechny stížnosti, Eh, které vznášejí a o to je to důležitější teď v době finanční krize. Je velice důležité, abychom se eh, věnovali všem těm vnitřním procesům, ke kterým dochází v rámci tohoto trhu. Co je důležité na eh, tomto dokumentu a také na této zprávě, je to, že vlastně se na ty věci díváme trošku s odstupem a zabýváme se fungováním celého toho jednotného trhu Eh, což si myslím, že je postup velice užitečný. Teď bych se chtěl soustředit na dvě konkrétní věci, ne tedy na ten celý dokument. I když si eh, velice vážím toho, že zde mohu vystoupit jako náhradník tady eh, v IMCO, ale zastupuji zde i e, ten svůj hlavní výbor, e, ve kterém jsem členem a proto dovolte, abych se soustředil právě na, otázku, které, na otázky, které souvisejí s energetikou a e, s dopravou, což jsou ty kompetence, které mám v těch druhých výborech. Chtěl bych vás upozornit na určité podobnosti, ale také na určité rozdíly v těchto jednotlivých oblastech. Co se týče těch, tak tady je třeba konstatovat, že eh, bohužel to souvisí i s otázkou eh, nedostatečné implementace eh, těchto věcí ve vnitrostátních předpisech, což platí o celé řadě členských státech. Mám tím na mysli Eh, teď odvětví energetické. 18 eh, členských eh, států v současné době je vystaveno kritice pro nenaplnění těmto věcem. To se týká hlavně oblasti také telekomu. Tam se týká 16 členských států, což nám znemožňuje vlastně provádět hodnocení dopadu, protože v některých těchto zemích vůbec tyto věci nejsou zatím v platnosti. Co se týče těch rozdílů, Eh, tady z pohledu eh, spotřebitele, Je potřeba na prvním místě zmínit to, že eh, dochází k nárůstu cen v oblasti energetiky, na druhé straně ceny v oblasti telekomunikačních služeb se snižují. Eh, myslím si, že co se týče energetického odvětví, tady tady nárůsty cen eh, souvisejí s nárůstem cen surovin vstupních a zatím se nám eh, nedaří zajistit zde konkurenceschopnost. Možná, že kdybychom neměli příslušnou legislativu, tak možná by spotřebitelé trpěli ještě více. Je potřeba ještě udělat hodně věcí v této oblasti energetiky, protože struktura tarifů je centrálně regulována a tady skutečně chybí transparentnost a v důsledku toho je mimořádně obtížné pro uh, spotřebitele chápat uh, v podstatě, co vyplývá například z účtu, které dostávají a tak dále. To jsou věci, které uh, souvisejí i s infrastrukturou. Mám tím na mysli například ty inteligentní měřidla nebo uh, inteligentní přenosové sítě. Uh, Eh, ceny telekomunikačních služeb eh, klesají, i když eh, by bylo chybné z toho dělat nějaké dalekosáhlé závěry. Navzdory tomu snížení mechanismy trhu nefungují tak, jak by měli. Operátoři a poskytovatel těchto služeb nám neposkytují jasné informace o svých produktech a o těch balíček, které nabízejí a většina těch stížností právě se týká těchto problémů. Jsem přesvědčen, že zkušenosti, které máme a zkušenosti, které budeme mít i v budoucnosti, například v oblasti roamingu, to jsou zkušenosti, které bychom mohli využít v jakémsi eh, širším kontextu. Eh, já teď nechci nějak eh, dělat rychlé závěry, protože pochopitelně máme dost času na to, abychom kolektivně tyto věci řešili, ale pokud máme eh, dojít k nějakým závěrům v této oblasti, a také v dalších oblastech s tím souvisejícími, které také se týkají těch 20 eh, otázek, tak pak jsem přesvědčen, že naše úsilí, naše snahy nebudou marné. Děkuji, eh, děkuji za to, že jste mezi nás přišel, že jste se zmínil o těchto naprosto zásadních otázkách. Já s vámi naprosto souhlasím v tom, že ty vnitrostátní eh, legislativci, že by měli tyto věci daleko více koordinovat. To se týká hlavně té oblasti energetické, to souvisí také s více liberalizovanými trhy. Eh, například hovoříme také o té chartě eh, spotřebitelů energií, čili to jsou věci, které skutečně se týkají našich eh, občanů a spotřebitelů. Velice se těším na vaše další příspěvky, paní Gepartová. Děkuji, pane předsedající. Děkuji, paní Bastos, za váš výklad. A stejně tak mi to repo za to, co jste k tomu doplnil. Je, mě, to, mě podobně jako ono Delian a je nám pravděpodobně tak, že když jsme doma a hovoříme se svými občankami a občany, tak máme velké problémy vysvětlit jim, že vnitřní trh je něčím pozitivním a že je to něčím, co je pro ně. A tito občané v těchto členských státech si ještě nepřivlastnili tuto Evropskou unii. Hovoří o tom, o těch v Bruselech, co ty tam dělají, a nikoli o tom my, že by to naše Evropa, ve které žijeme společně. A to je také způsobeno tím, že příliš málo vizualizujeme to, co je pozitivní, jaké pozitiv, jakých pozitivních věcí jsme dosáhli pro své občany. A domnívám se, že to je velice důležitý úkol, který před sebou máme. A to byl také jeden z důvodů, proč Louis Greg ve své zprávě vyslovil ono myšlenku o 20 nejdůležitějších zájmech a problémech občanů, na které musíme dát jako Evropská unie odpověď, tak, aby toto tato politik, aby, aby tato politika, to úsilí, které zde vyvíjíme pro své občany, bylo viditelné. Samozřejmě je to těžké, když slyšíme, že mladí lidé nám říkají, jo, já jsem vlastně chtěl si zřídit bankovní účet, ale já jsem nesměl, protože jsem tam měl místo bydliště, ale bydliště jsem tam nemohl dostat, protože jsem neměl bankovní úřad. A to je samozřejmě těžké pro, malou, pro mladou studentku Erasmu, která chce, <coughs> chce zažít Evropu. A ví že to není dobrá zkušenost pro ní. A nebo pokud mi člověk s postižením řekne, já jsem byl teď ve Francii, z Bárenska, Wittenberska byl, a chtěl, a zaparkoval jsem na místě pro postižené a pro invalidy, ale zaplatil jsem pokutu, protože oni neuznali můj pas. To bylo před dvěma, třema lety, možná se tam se tím změnilo, ale to jsou věci, které stále ještě nejsou dostatečně známy. A nebo někdo změní stát a není uznáno, že má nějakou profesní kvalifikaci a to je potom obrovský problém. Pokud ten člověk potom, protože potom ten člověk nemůže v dané zemi to zaměstnání vykonávat anebo člověk se snaží telefonovat v zahraničí a bez ohledu na roaming, tak přesto musí zaplatit strašně moc, protože to byl datový roaming. To jsou všechno věci, které se dotýkají lidí, kteří se pohybují, lidí, kteří se pohybují po Evropě a kteří jsou s těmito problémy konfrontováni. A to je právě to, o co nám jde. To je to, co jsme měli původně jako svůj záměr a co máme jako záměr i nadále, totiž pomáhat našim Eh, problém, existují problémy, ale my přinášíme odpovědi na tyto problémy, snažíme se je řešit a hledáme na ně řešení. A to je to, o co nám jde. A to je, a z tohoto důvodu, ta zpráva, kterou připravuje paní Prostovsky, je tak strašně důležité. Je to vysoce politicky důležitá věc, protože tady se jedná o život našich občanů. Musíme jim zviditelnit, že Evropa je víc než pouze ekonomická a eh, finanční politiky, společná politiky, ale tady, že zde existují, existují i další politické oblasti, o kterých je třeba diskutovat a které jsou pro život našich občanů také důležité. A z tohoto důvodu vám gratuluji ke způsobu, jakým se pouštíte do tohoto tématu a jsem přesvědčena, že se nám podaří vytvořit dobrou zprávu a tím také svým malým dílem přispět k tomu, aby občané se chcí, aby občané vnímali tuto Evropu jako svou Evropu. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tyto eh, poznámky a já bych požádal i komisi, aby nám poskytli pohled ze svého hlediska. A by, eh, pak už možná byste nám mohli říct, jaká byla reakce na tu brožuru. Ale myslím, že stojí za to připomenout, že eh, tato publikace a její zjištění eh, byla poprvé prezentována na eh, fóru o jednotném trhu. Tam jsme byli mnozí, bylo, tam, bylo to v Krakově a bylo tam více než tisíc lidí z celé Evropy. A z různých odvětví ekonomiky. Byli tam občané, studenti, tedy mládež, ale byli i důchodci. A Myslím si, že byl projeven tam o to velký zájem a získali jsme také hodně zpětných informací o tohoto fora, o jejich obavách a myslím si, že musíme si uvědomit, že řešení mnoha problémů, na kterých Ehm, poukaz, na které poukazují občané, jsou v rámci kompetence členských států. Zejména například takové nepohodlné věci, jako eh, že si musíte zaregistrovat vozidlo a tak dále, nebo řešení některých rodinných záležitostí, přeshraničních rodinných eh, záležitostí, když třeba partneři jsou v různých státech. A pan Lamasur také eh, pro, eh, před čtyřmi lety dělal určitou zprávu a na, ne na všechny věci bylo, se, se zareagovalo. A já doufám, že když vypracujeme tuto zprávu a zapracují se příspěvky i mnoha jiných výborů, tak eh, jak si upozorníme politicky více na to, že je třeba něco dělat, protože je úplně jasné, že veřejná podpora jednotného trhu není až tak výrazná, jako byla, protože za některých okolností v tom lidé vidí spíše hrozbu než příležitost. A možná, že jejich dojmy jsou jaksi zbarveny nejenom ekonomickými příležitostmi, eh, ale i nejednotnostmi ve fungování trhu. A pan Gier také hovořil o trhu eh, na po internetu. Občané to chtějí využívat, je to výborný nástroj, ale ne vždycky mají přístup ke zbožím a službám, kde mají pocit, že by na to měli nárok eh, v rámci trhu. A myslím si, že toto je začátek mnohem delšího procesu, ale myslím si také, že bylo úplně správné, že jsme vyzvali naše kolegy z parlamentu a rozhodli se, že to tady sami uděláme, že nemá smysl, abychom tlačili na komisi, eh, pokud my prostě eh, budeme jenom eh, trvat na svém a nenavážeme na nic. Takže by nás také zajímalo, co dělá komise a třeba tady zase bude také strukturovanější odezva. Tolik můj příspěvek, což vlastně je i reakce ze strany mé skupiny. Prosím, paní Mechoven, eh, máte k tomu co podat, než, eh, podotknout, než Požádám paní zpravodajku jenom rychlá poznámka. Chtěla bych nejprve poděkovat Evropskému parlamentu. Byla to vaše iniciativa. My jsme se na tom podíleli s velkým potěšením a celá komise si uvědomuje, jak je to důležitá práce. E, co se týče zatím reakce, ta brožura, mohu říct, se stala víceméně bestsellerem. Pořád jsme žádani o to, abychom ji znovu tiskli a šířili po celé Evropské unie, nejenom na evropských fórech, ale i národních fórech by se to mělo diskutovat a děje se tak, čili plní svý účel. A jinak, co se týče reakce, jak já to vidím zde své úrovni, pak minimálně je tady rostoucí porozumění potřeby řešit mezer na zároveň, čili nejenom více legislativy, ale také více informací, porad a praktická implementace. A Čili eh, tady i zvyšuje povědomí tato zpráva a v rámci komise určité je, různé jednotky, různá oddělení to berou velice vážně. Takže skutečně to ovlivňuje eh, způsob, jak se pracuje na řešeních. Ale jak jste říkal, pane předsedo, nezvládneme to sami, musíme to dělat spolu i s ostatními aktory, aktéry. To je vše, co jsem k tomu v tomto okamžiku chtěla říci a těšíme se na další spolupráci s vámi. A děkuji mnohokrát. Já bych se chtěl jenom zeptat, zda e, plánujete za komisi nějaké schrnutí těch všech reakcí e, v určitém stádiu, protože vy jste říkala, že se o tom e, všude možně diskutuje. Máte nějaký mechanismus, jak byste ty reakce schromažďovali? Ne, prozatím ne, protože my to také všechno nedostáváme. My vysíláme brožury na národní výbory, na národní úrovně, ale nevíme samozřejmě, jak jak tam ten dialog potom probíhá. Takže prozatím takový mechanismus neexistuje. Dobře. A paní Bastos možná eh, se tím bude zabývat i v dalším eh, postupu prací. Takže můžete nám něco říci o harmonogramu, nebo možná máte ještě nějaké další připomínky k tomu, co tady prozatím zaznělo. Děkuji, pane předsedající. Skutečně z celého srdce děkuji kolegům za jejich příspěvky. Také děkuji Evropské komisi. A to, o co tady jde, to je vlastně velice, to kolegové řekli vlastně velice dobře. Jde o to zaplnit tyto tři mezery. A to není nic nového. Tady máme zprávu experta, jednu, kde už ty jednotlivé mezery byly prezentovány v za, hovořilo se o tom eh, právním váku a všechno to jsou věci, o který, na které třeba reagovat a kde je třeba jednat, tak, abychom tyto nedostatky současně odstranili. Neboť v opačném případě se budeme zabývat pouze tím, že se budeme eh, zabývat pouze otázkami informačními nebo pouze otázkami legislativními nebo případně zákon. Budeme pracovat na legislativě v těch oblastech, kde dosud Evropská unie nepůsobila. Ale jde o to, abychom se do všech těchto otázek pustili společně. Jinak občané tomu nebudou rozumět. Paní Gepard to řekla velice správně. Je to otázka politická. Potřebujeme politickou vůli k tomu, abychom toto řešili. Potřebujeme institucionální nástroj k tomu, abychom tyto problémy vyřešili a potřebujeme také národní orgány a úřady, tak aby se nám podařilo tyto nejdůležitější požadavky občanů regulovat. A musíme učinit krok dopředu v našem integračním evropském díle. Jde o to, abychom opět eh, obnovili důvěru našich občanů v toto věc. Ty další, jsou to otázky, které jsou části specifické, jsou to ty body, které vyplývají také z ankety, která byla provedena. Jedná se zde o, po, o roaming, energetické otázky, energetické, elektronické obchodování, eh, přeregistrace vozů studenti. Chtěl bych říci, že pokud student přijde ze členské země, aby v jiné členské zemi prováděl studium v rámci Erasmu, tak ten, všem, ten se musí zabývat všemi těmito otázkami. A to jsou věci, o kterých hovořila ta místa, kterých jsme se na tyto věci ptali. Jednalo se tam právě o ty otázky pobyt, eh, ubytování, účet v, dejme tomu, pokud že chce, chce si otevřít účet v bance, ale banka požaduje, aby buď tam předložil nějaký dokument, který prokazuje, že je zaměstnán nebo že tam má e, místo, ale ten student tam nepřišel, aby pracoval. On ne, nemůže přeložit takovéto potvrzení, že je zaměstnán a stejně tak nemá místo pobytu protože dosud nemohl uzavřít svou nájemní smlouvu, protože neměl účet v bance. A to všechno ukazuje, že jsou to rutinní otázky, které třeba vyřešit, avšak jsou to otázky, které významně zlepší mobilitu našich občanů v rámci společného prostoru. A ta další otázka, která se tady ukázala, tak to je věc, která má obrovský význam, a sice energie. zájmy jde, jde o zájmy spotřebitelů ve vztahu k poskytovatelům energií. A tady pan představící na velice moudře řekl a správně řekl, že se zde jedná o politickou vůli vlád, které tyto věci musí regulovat. A skutečně to je také důležité pro harmonizaci, která je na komunitární úrovni důležitá. Všechno toto jsou požadavky, které mají občané, které občané formulovali, které jsou formulovány velmi precizně a jsou to otázky, které my všichni stejně tak musíme vnímat a vnímáme je, když se díváme na způsob, jak funguje vnitřní trh a především pro malé a střední podniky. Je to tak, že to jsou ty, kteří, které jsou neustále označovány jako velký motor pro oživení ekonomiky, pro růst a tak dále. O tom všechnom jsem hovoří, ale všechny tyto podniky mají obrovské problémy a, nemohou se, a mohou se jen těžko rozvíjet na vnitřním trhu dál mimo svou vlastní zemi, kde mají své sídlo. Jsou tam podniky, které mají všechny tyto problémy, byť my všichni víme, že už nastala skutečně doba, kdy je to velice důležité, také pro zaměstnanost. A jsou to právě tyto podniky, které přece, se přece starají o významný podíl růstu ekonomiky v těchto zemích. Tedy všechno jsou to otázky, které jsou známy a je třeba, abychom tyto otázky řešili efektivním způsobem, je třeba do toho involvovat instituce a je třeba mít na palubě také své občany. Pane předsedo, chtěl bych, říct, že ta, chtěl bych říct, že ten časový plán, který se předpokládá, by měl být, je také dostatečný. A skutečně přináší nám obsahovou, umožňuje nám, abychom tuto zprávu připravili solidním způsobem rozsáhle Tedy, jak jsem řekla, výměna názorů zde ve výboru bude v březnu a potom mám, a vedle toho máme dál, potom další časový plán předpokládá, že pozměňovací návrhy by byly předneseny 12. dubna, potom 8. května budeme hovořit o těchto pozměňovacích návrhích, potom 19. června to projednáme a potom v září to bude v plénu. Je to tedy časový plán, který nám dává dost času na to, abychom to projednali a abychom se mohli dobře zamyslet nad tím, co do našich úvah a do naší zprávy bude zapracováno. Já využiju toho času pro slyšení eh, znalců, ať už to bude v rámci tohoto výboru, anebo mimo něj. Tedy budu hledat všude tam, kde budeme moci nalézat řešení těchto otázek. Už jsem absolvovala jedno zasedání, naplánovala, naplánovala zasedání s Evropskou komisí, tak, abychom mohli tuto otázku skutečně projednávat cíleným způsobem. A stejně tak je vám známo, že už teď v tuto chvíli pracuji na struktuře té zprávy a potom, až to bude hotové, tak potom se setkám se stínovými zpravodaji, tak abychom skutečně mohli jednotlivé důležité otázky přesně formulovat tak, abychom mohli zapracovat požadavky našich občanů a tak, abychom mohli skutečně najít co nejefektivnější odpověď. Pane předsedající, děkuji vám. Good. Uh... Dobrá, děkuji. Myslím si, že teď je potřeba ještě se podat ten harmonogram. Uh Eh, tady je potřeba říci, že vy spolupracujete se spoustou lidí, kteří se k tomu vyjadřují, čili je potřeba zajistit i v tom harmonogramu určitou flexibilitu. Ehm, co se eh, týče toho návrhu, tam je 19. března a 18. května, potom by to mělo být finalizováno a v červnu bychom o tom měli hlasovat na plenárce. Ehm, Myslím si, že je potřeba zajistit společně se sekretariatem, že dostanete všechna stanoviska včas a potom se budete muset rozhodnout, která jsou skutečně klíčová tato stanoviska, tak aby ta, ta se skutečně dostala i na eh, předmět jednání, která, té věci budou následovat. Eh, dobrá, děkuji, děkuji vám. Eh, posledním bodem dnešního dopoledního programu je zpráva našeho zpravodaje Kristiana du Busoje, týká se to absolutoria. Kromě toho máme pochopitelně zde i pana eh, Švába, paní Uríle a další stínové eh, zpravodaje, kdokoliv další. Eh, pan Dion je tady také, pokud byste se chtěli zúčastnit naší diskuse, pochopitelně budeme rádi. Teď dovolte, abych předal slovo tedy zpravodaji panu Busojovi. Kristiane, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já se pokusím velice stručně uh, hovořit, protože jsem již předložil ty základní myšlenky, když jsme k tomu měli v prosinci první výměnu názoru. Dovolte tedy, abych uh, řekl jenom několik slov o uh, Eh, těch závěrech a potom dám, abychom měli možnost vysvětlit si i stínové zpravodaje. Chtěl bych poděkovat nejprve komisi za všechny ty informace, které nám dali k dispozici a na jejich základě jsme vypracovali tuto, tento návrh zprávy. Eh, eh, co se týče platebních úvěru, tam si myslím, že došlo k nárůstu, což je dobře, i, i když i nadále mám e, problémy trošičku s tou e, poměrně nízkou mírou plnění prostředku na platby podle e, té hlavy 12. Co se týče DG Sanko, tady se ukazuje, že spotřební politika má vůbec tu nejnižší míru plnění prostředku. Byl ehm, e, bych velice rád, kdyby komise udělala všechno, co je potřebné pro to, aby e, zlepšila své předpovědi a myslím si, že by bylo také velice užitečné, kdyby komise nám řekla, e, co bylo příčinou této situace. Chtěla bych ale teď trošičku říct něco pozitivního. Velice vítám snahy Evropské komise obnovit nebo zlepšit ten portál kde eh, jsou informace o všech různých právech. Byl bych velice rád, kdyby komise pokračovala v těchto svých snahách. Je to věc velice důležitá. Myslím, že jménem nás všech eh, mohu eh, říci, že eh, i nadále počítáme s podporou tohoto výboru v těchto věcí. Dále se to týká také eh, eh, mechanismu řešení alternativních možností. Chtěl bych říci, že v této kontextu si, že Solvit stále se ještě netěší dostatečné informovanosti občanů. Myslím si, že tady by bylo dobré, kdybychom skutečně věnovali více pozornosti propagaci Solvitu a to na všech úrovních, včetně úrovně jednotlivých obcí. Eh, to je opět další věc, které by se měl věnovat tento výbor. Eh, myslím si, že velice užitečná se ukázala být Evropská spotřebitelská centra. To je další věc, kterou bychom měli podporovat, i kdybychom měli přitom eh, brát v úvahu výsledky studie, kterou jsme dostali minulý týden, která zmiňuje i potřebu zlepšit kvalitu. Eh, těchto center. Eh, v tom eh, návrhu stanoviska jsem ještě zmínil dvě věci. Jedna se týká cel. Evropský účetní dvůr upozorně na některé nesrovnalosti v účetních výkazech. Ehm, eh, hovoří se zde hlavně o neefektivních eh, práci celních orgánů. Chtěl bych říci, že Evropská komise by měla skutečně tlačit na členské státy eh, v tom smyslu, aby dozor nad celními orgány byl efektivní. Ehm, Další otázka se potom týká modernizovaného celního kodexu. Tady již komise vynaložila určité úsilí, e, to opět vítáme, i když i tady došlo k určité prodlevě ale jedná se o velice e, složitou otázku. Byl bych velice rád, kdyby komise e, vzala v úvahu e, doporučení parlamentu právě v této oblasti modernizovaného celního kodexu, aby potom také udělala konkrétní kroky ve smyslu uplatnění všech těchto závěrů. Já velice rád s vámi o těchto věcech budu dále diskutovat. Kromě toho bych chtěl říci, že také rád si vyslechnu vaše návrhy, vaše doporučení, vaše eh, připomínky. Děkuji, děkuji. Děkuji za to, že jste do krátkého stanoviska eh, eh, vtlačil tolik věcí. Paní Heč, to bude další. Ne, první je pan Šváb, pan Sváb a paní Head. Já v zásadě se mohu vyjádřit velice stručně. Chtěl bych poděkovat zpravodajci za to, co udělal. A odpovídá to v zásadě tomu, co jsme si přáli. Podporujeme další podporu Sovět centra a stejně tak tu pozici, že Evropská spotřebitelská centra hrál, hraj, hrají velkou roli v zastupování zájmu občanů a spotřebitelů. Dále, co je důležité, tak to je ta Better Regulation agenda, ta je i nadále důležitá a i to odpovídá a to je také věc, která je zahrnuta. A z tohoto pohledu se tedy domníváme, že ten návrh, který byl předložen, můžeme té prakticky bez výhrady podpořit. Možná, že tam či onde by byla, bylo možné to či ono opravit, ale v zásadě jsme s tím velice spokojeni. Děkuji vám. Tack så mycket ordförande och jag kan också fatta mig kort. Vi vill också tacka för sitt arbete. To můžu říct velice stručně, pane předsedající, protože i my bychom chtěli poděkovat panu Bešov za jeho práci. Celkově ten návrh můžeme akceptovat. Návrh, který byl předložen. A stejně tak pozměňovací návrhy. Už jsme o tom hovořili. A je důležité, abychom o těchto věcech skutečně přemýšleli. Protože je to důležité pro spotřebitele a pro jejich situaci. Jsou tam věci, které jsou pro ně velice důležité. Solvit to je velice důležitá věc. Stejně tak je, to do, je dobrý eh, návrh mít, aby, aby měl Solvit vlastní rozpočet. portál, který se zde navrhuje, tak to je velice zajímavá věc. Je to ve více jazycích, už mnohokrát jsem se na to podívala a skutečně bych chtěla povzbudit občany, aby tohoto portálu využívali. Ty diskuse, které tam byly a ty reakce byly velice pozitivní a proto se domnívám, že ten portál se dále rozvíjet. Je to velice důležitá věc. Co se týče oné ty provádění spotřebitelské politiky, tak já se domnívám, že komise tady přijímá opatření, která jsou zapotřebí. A, a že to odpovídá tomu, co se požaduje v bodu 1. Nevím, zda Eh, dostaneme ještě nějaké návrhy do 31. ledna, ale v podstatě je to takhle v pořádku. Děkuji. Máš někdo nějaké další komentáře, prosím? Eh, chce, možná byste to uh, chtěli ještě schrnout, co tady zaznělo a říct si nám něco k vašemu harmonogramu, pane Busoji. Ano, chtěl bych poděkovat panu Švábovi a paní Hed za velice laskavá slova a za podporu. Uh, protože se jedná o důležitý projekt spojený s prací našeho kominetu, eh, ko, ko, výboru pardon, ECC net, eh, Evropský portál a také Solvit, což je věc, která je mi velice drahá, protože já jsem býval zpravodajem pro Solvit za tento výbor a snažili jsme se o separátní rozpočtovou položku. Jsem velice rád, že toto má podporu, že tato má připomínku myšlenka se setkala s podporou. Také bych chtěl uvítat jakékoliv pozměňovací návrhy, které ještě přijdou. A znovu děkuji Evropské komisi za pomoc, za poskytnutí veškerých informací, abych mohl napsat tento návrh stanoviska. Pro pozměvací návrhy už máme termín, je to 31. ledna 2012. Nevím přesně, kdy se počítá, že se bude o tom hlasovat. 28. února, je to tak? Ano. Takže Tohle už projednala moje kancelář se sekretariátem IMCO. Myslím si, že e, to není příliš kontroverzní návrh stanoviska a že je dost času na pozměňovací návrhy. Každopádně absolutárium eh, musíme předat eh, hlavnímu výboru, aby se dala dokončit ta práce. Takže děkuji, děkuji také sekretariátu výboru IMKO. Ano, děkuji mnohokrát, že jste tohle takhle zvládl. Určitě bude dost eh, času, než bude o tom hlasovat výbor pro rozpočtovou kontrolu 26. března. Tím se dostáváme ke konci dnešního dopoledne. Děkuji také tlumočníkům, jako vždycky trošičku jsme skončili dříve a budeme pracovat pak odpoledne od tří do půl páté. Máme dva, dvě důležitá stanoviska, e, tak zdanění finančních transakcí a také předložení studie, kterou jsme si vyžádali, implementace směrnice o spotřebitelských úvěrech. To je mimořádně důležité pro náš výbor. Ta byla schválena před čtyřmi lety, tato směrnice. Doufám, že tady všichni bude, chcete. A od půl páté do půl šesté budeme mít rozšířené zasedání koordinátorů, kde budeme diskutovat strategii a také další věci na našem dalším programu. Takže se eh, velice na to těším a zítra ještě začneme eh, přesně v devět protože se sem dostaví dánský minister pro podnikání a růst, pan Ole Son. On velice aktivně pracoval právě v oblasti jednotného trhu, tak to bude dobrá příležitost pro dotazy. Pak budeme mít další důležité věci, jako bude um, předložení um, hodnocení reformy zadávání veřejných zatázek a pak budeme mít studii, která se týká přístupu k základním bankovním účtům, aby si lidé mohli otevírat alespoň základní účty, tak velice doufám, že se všichni na toho zúčastníte. Děkuji.